Vážený pane Luka, vážený pane Nikolao, kolego López Aguilar, co by předseda výboru pro občanské svobody. Vážené dámy a pánové, je pro mě velkou radostí a ctí, že vás eh, budu moci přivítat a že pobudete v Evropském parlamentu eh, dva dny budete se zabývat eh, jedním eh, z nejrozsáhlejších a nejkomplikovanějších eh, materiálů, a sice balík na ochranu dat navržený komisí. Kdysi byla ochrana osobních dat považována za nudné téma, které je diskutováno akademiky, ale nyní víme, že ochrana osobních dat se nás týká všech a sice celé řadě každodenních situací. Naše osobní data jsou uchovávána a zpracovávána, například když chceme nakoupit něco online anebo si objednat něco online, totež když užíváme eh, naše mobilní telefony a eh, vysíláme údaje z jednoho místa na druhé. Eh, údaje jsou pak zpracovávány sociálními sítěmi, našimi zaměstnavateli, bankou, sociálními zdravotními pojišťovnami, vládami, také když si objednáváte let, anebo eh, používáte eh, jakýkoliv jiný elektronický eh, nástroj, tak jsou vaše údaje ukládány do paměti, dokonce i při nákupu v samoobsluze. Technickým pokrokem a globalizací se i shromážďování údajů a přístup k údajům, použití údajů a transfer údajů radikálně změnily a e, tak čelíme novým výzvám v oblasti ochrany dat, zejména v souvislosti se zákonodárstvím o ochraně osobních dat z roku 1995. E, Smím-li e, se zmínit, že před 17 lety, v roce 1995, co by předseda výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci, jsem se při tvorbě této legislativy podílel. Pak vám mohu říci, že když nyní si prohlížím své materiály vztahující se k této debatě, které eh, dodnes uchovávám, eh, pak se jedna věc vůbec nezměnila. A sice určitá nejasnost při nakládání eh, z daty. Co se ovšem změnilo, je masa, množství k dispozici stojících a používaných údajů. A proto dnes ve srovnání s minulostí máme 12 tisíckrát více webových stránek po, eh, po, počet používatelů internetu se z 50 eh, násobil a z 20 násobil se eh, počet uživatelů mobilních telefonů. Na největší sociální síti světa se toho času nachází 219 miliard fotografií, což je zcela nepředstavitelné a e, tyto zásadní změny ovlivňují e, naše vzájemné kontakty, naši práci, způsob e, trávení volného času. Samozřejmě nesporně to ovlivňují mnohdy pozitivně, ale v mnoha případech jsou naše osobní údaje také uchovávány do paměti a proměňují se ve velmi užitečné předměty, s nimiž na mnoha místech světa obchodují třetí strany, zejména v oblasti malo obchodu a e, reklamy. Dovolte, abych e, se nyní dotkl několika témat zmíněných reform, e, která by pro vás mohla být užitečná. Já si domnívám, že Východisko je jasné, ochrana osobních dat je základním právem a cituji z Charty základních práv EU. Každá osoba má právo na ochranu osobních údajů, které se jí týkají. To je článek 8 Charty základních práv. Ochrana osobních dat tudíž není luxus, je to nedílná součást naší identity a také integrity, celistvosti um, osobní, eh, kterou, uh, které se těšíme, uh, co by občané. Je to typicky evropské právo, právo, na které můžeme být hrdí a e, je to snad i inspirace a pokud e, to budeme e, naplňovat správně, tak to může být i obohacení a inspirace pro třetí země. Ale velkou potíž spatřujeme alespoň zde v parlamentu v tom, že musíme tuto legislativu udržovat na aktuální a nejmodernější úrovni a musíme ji chránit jádro osobní ochrany údajů eh, je osobní souhlas a eh, jak s tím naložit ve světě elektroniky a elektronických, elektronické komunikace. Důležitá je také otázka eh, provádění eh, práv hm, ochrany osobních eh, údajů. Já vítám posílení národních pracovišť pro ochranu osobních údajů a zdůraznuju jejich nezávislost, což je velmi důležité. Na vícero místech nyní komise navrhuje, aby koordinace a další rozvoj systému eh, byl upraven eh, přenesenými akty, akty v přenesené působnosti. A já bych se v této souvislosti rád omezil na několik málo poznámek, které ovšem považuji za velmi důležité. Rozhodnutí o eh, vybavení komise delegovanými pravomocemi není technická otázka. Právě naopak, hovoříme zde o politických hodnotových soudech, které se týkají architektury celého systému. A proto my zde v parlamentu budeme velmi bedlivě sledovat, co je právní akt v přenesené působnosti a co nikoliv. Komise, a to bych rád zdůraznil i za přítomnosti zástupců komise, eh, se u mě setkává se souhlasem eh, v tom, že maximum právních aktů v přenesené působnosti si chce ponechat u sebe a že je není eh, nutno podrobovat legislativě. To eh, je její právo, je to součást exekutivy. A ještě jsem se nesetkal s exekutivou ani eh, ve svém městečku, kde jsem kdysi byl starostou, eh, že exekutiva by se měla plést i do legislativy já nečekám, že exekutiva se bude chovat jako legislativec, ale na druhou stranu neočekávejte eh, od legislativců, že eh, se budou starat i o exekutivu, o výkon. A v oblasti osoby, eh, ochrany osobních dat, tam, kde jde o individuální práva, tam bude skutečně parlament ostřížím zrakem sledovat, aby tato ochrana byla eh, zajištěna optimálně. Vážení kolegové z Rady a komise, kolegové eh, z Výboru pro občanské svobody, spravedlnosti a vnitřní věci jsou známi už v samotném parlamentu jako nepříjemní kritici a můžete vycházet z toho, že když budou zastupovat eh, parlament navenek, tak to bude platit ještě více. Je samozřejmé, že naši občané užívají eh, práva ochrany osobních údajů, ale otázkou je, zdali o tom vůbec vědí. A eh, proto je na nás, abychom eh, je vybavili určitými informacemi. Pouze jedna třetina občanů v Evropě ví, že mají ve svých zemích instituce bdící nad ochranou osobních dat. E, neznamená to, že občané by si neuvědomovali tento problém, jenom mnohdy neznají struktury. 70%, což je překvapivé číslo, 70% občanů se obávají, že jejich údaje shromažďované úřady budou e, použity za jiným než e, předem avizovaným údajů, pardon, účelu. Pouze jedna pětina eh, sítí a jedna pětina obchodníků se domnívá, že má plnou kontrolu nad eh, eh, daty, které jsou jim k dispozici mladí lidé, náctiletí, ty takzvaní digitální domorodci, jak jim přezdíváme, to je cílová skupina, která s novými technologiemi a sociálními sítěmi přišla na svět ti nakládají s osobními údaji mnohem volněji a bezstarostněji než my, kteří jsme se narodili v minulém století, ale tito mladí lidé si ani eh, mnohdy neuvědomují eh, rizika a proto je osvěta skutečně na místě. A proto je ochrana osobních dat eh, také otázkou, kterou nelze řešit bez vzdělávací politiky. K návrhu směrnice samotnému. Zpracovávání dat úřady, tomu patří naše plná eh, pozornost a proto eh, tento návrh směrnice Eh, který se eh, týká i eh, role úřadu, je pro nás velmi důležité. Shromážďování a zpracovávání informací na straně policie a státních prokuratur či zastupitelství je dnes mnohem rozsáhlejší než před 20 lety. Osobní údaje se tam také vyskytují v mnohem větším rozsahu a to je také důležité, protože pouze tak mohou státní zástupci a policisté plnit své úkoly. Nicméně jejich vášeň zhromažďovat osobní údaje je také velmi velká. Jak lze práva jednotlivců vtěsnat do přiměřeného rámce eh, v rozumném vztahu k potřebám orgánů eh, činných v trestním řízení. Co já, co by prezident či předseda tohoto parlamentu nemohu akceptovat a vím, že zpravodajové hm, kolega Albrecht a Brucas eh, sdílejí mou starost v tomto ohledu je, že tři roky po vstupu v platnost Lisabonské smlouvy a po odstranění třetího pilíře jsme opět eh, u toho vytvářet dva eh, paralelní systémy. Někdy mám dojem, že pilíře někde vně Evropského parlamentu stále ještě existují, ale nutno eh, zdůraznit, že smlouva je zrušila. Doufám, že se nemýlím a že o návrzích o směrnici a nařízení lze vyjednávat souběžně. Eh, protože eh, směšování eh, legislativy a navíc vytřískat z toho určitou výhodu pro intergovernmentalismus již jednou selhal a nebudeme jej podporovat. My skutečně nepodporujeme tento postup. Než vás opět opustím, chci říci, že Evropský parlament očekává od stávajícího předsednictví značný pokrok a dokonce i uzavření stávajícího balíčku ochraně osobních eh, dat. A na tomto místě, pane ministře, chci zdůraznit, že kyperské předsednictví eh, si vede velmi dobře, je velmi konstruktivní co do spolupráce a problémy, které eh, máme, nemáme kvůli vašemu předsednictví. To bych rád vyslovně zdůraznil. Přejeme si moderní, silný, jednotný legislativní právě právní rámec, který posílí práva jednotlivců a bude dále rozvíjet eh, jednotný trh, aniž by příliš eh, zatěžoval ekonomické subjekty. Ale je zapotřebí, aby občané mohli důvěřovat digitálnímu sektoru a aby se spolehali také eh, na účinnou ochranu svých práv. Já bych vás chtěl vyzvat, abyste skutečně otevřeně a také konstruktivně i konfrontativně eh, vstoupili do výměny názorů v nadcházejících dvou dnech a eh, legislativa, kterou máme k dispozici z národních eh, států o nadané téma, dává tušit, že je zde snaha těsně spolupracovat s Evropským parlamentem. A to platí i pro jiné oblasti. Je nutno vytvořit určitou doplňkovost mezi eh, evropskou parlamentní eh, činností a národní parlamentní činností, to znamená kontrolní a ochranné instituce. V tomto ohledu nejsme odpůrci, ale naopak jsme partneři národní parlamenty a eh, parlament evropský v um, přípravě této legislativy. A proto je to nesmírně důležitá konference. Dokonce bych řekl, že v druhé polovině roku 2012 je to vůbec nejvýznamnější konference, která se koná v tomto parlamentu. Před námi stojí celá řada velkých výzev, ale toto je velmi velká výzva, protože jde eh, konec konců i o identitu Evropské unie, identitu členských zemí a identitu evropských občanů, co by občanů Evropské unie a jednotlivých členských států. A proto hledíme vstříc s velkou pozorností na vaší konferenci, což je také důvod, proč předseda tohoto parlamentu zahajuje konferenci. Nevnímejte mou přítomnost, eh, co by eh, nahodilou, ale chtěnou jako někdejší člen tohoto výboru jsem se, jak řečeno, vždy zajímal a účastnil prací tohoto výboru. Eh, řízení eh, této konference bude v rukou eh, mého kolegy Lópeze Aguilara, který se kdysi jako ministr své země eh, v daném rezortu eh, velmi dobře staral o ochranu osobních dat svých eh, občanů. Jestliže vás pojednou opustím, tak to není proto, že bych vás neměl rád nebo neměl respekt vůči mm, vaší práci, ale že mám několik nutných dalších termínů, které, kterým se musím věnovat. Děkuji vám za pozornost. Vielen Dank. Děkuji, pane předsedo Schulz. Eh, dobré ráno, vážení kolegové, vážení poslanci Evropského parlamentu, vážení poslanci národních parlamentů. V příštích dnech bude probíhat toto meziparlamentní setkání v několika částech, takže já začnu praktickými věcmi. Za prvé, tlumočení je do 22 úředních jazyků. Prezentace řečníků budou probíhat, na, na, kteří jsou teď u řečnického poltu, budou probíhat eh, v příštích 20 minutách. Pak budou otázky a odpovědi ze strany národních poslanců i ze strany poslanců Evropského parlamentu po 40 eh, až 50 minut, což znamená prakticky každý účastník bude mít k dispozici 10 minut na prezentaci nebo eh, otázku pro řečníky. Mezi dobí budou distribuovány řečnické karty. pomocí kterých poslanci národních parlamentů Evropského parlamentu budou indikovat předsedovi, jakou otázku budou chtít položit řečníkům. Po tomto dopoledním setkání ve 12.30 bude k dispozici oběd pro členy a odpoledne bude ve tři hodiny přijde místo předsedkyně komise Redingova komisařka Reding eh, pro občanské svobody základní práva. Prosím, respektujte tento harmonogram vzhledem k eh, tomu, abych ten, abychom skončili v sedm hodin, kdy bude večeře kterou poskytne Evropský parlament v restauraci, poslanské restauraci. Jak řekl předseda Schulz, budeme se zabývat zpracováním osobních dat. To je nejdůležitější část našeho každodenního života v situacích, kde se nacházíme na křižovatce. Je tady exploze nových informačních technologií a globalizace, kdy sběr a zpracování osobních dat je mnohem snazší a levnější než kdy v minulosti. Objem schromážděných dat a jejich sdílení mezi různými organizacemi dramaticky stoupá. Osobní data uložená a zpracovávaná po celém světě cloud computing. To všechno dává jednotlivcům a organizacím možnosti ukládat data na vzdálených serverech a mm, přistupovat k ním potom odkudkoliv na světě. Zpracování a sdílení informací se proto stalo součástí našeho života a používání sociálních sítí je každodenní aktivitou. Takže zpracování osobních dat se stalo mm, nejdůležitějším aktivem pro mnoho podniků, kteří, které e, svůj biznis e, založili na tom, že vlastní data. A současně e, se e, to významné pro orgány činné v trestním řízení. Přístup k datům, které vlastní soukromé společnosti pro účely e, trestního stíhání e, je trendem a vyvolává otázky ochrany dat, které je nutné řešit. Dat, ochrana dat je základní právo v Evropské unii je zakotveno v článku 8 chart, Evropské charty a článku 16 smlouvy o fungování Evropské unie, ale musí být revidováno blízké budoucnosti. A to je přesně název, titul tohoto meziparlamentního setkání, které zahajujeme s cílem vytvořit koherentní právní systém a Evropský parlament na, mm, podporuje cíle, které jsou na stole, posílení práv datových subjektů, prohloubení e, dimenze vnitřního trhu a snížení administrativní zátěže. Jediný zákon, který je aplikovatelný. Eh, Evropský parlament tyto návrhy o ochraně dat považuje za jeden balíček. Máme tady tedy návrh směrnice, která je už na cestě, a pak návrh nařízení, který je už na cestě. A obě, oba tyto eh, dokumenty tady eh, jsou tedy spravodajové mezi námi a dnes a zítra se k nám připojejí. Spravodajové budou prezentovat návrhy zpráv v prosinci 2012, tedy za několik měsíců, poměrně brzy, aby mohlo na jaře 2013 proběhnout orientační hlasování. Příspěvky národních parlamentů byly zcela zásadní pro legislativní proces. My jsme poslali národním poslancům národních parlamentů dotazníky, které byly velice užitečné. Všechny e, vstupují do legislativního procesu a představují vstup, který bude muset být zohledněn. Takže toto dvoudenní setkání nám dává Mm, další informace, tak přinesl další informace o legislativním balíčku a příspěvku jednotlivých zúčastněných stran. Co se týče ochrany dat v prezentacích, bude um, velice zajímavé a my děkujeme předem všem zúčastněným za účast a za jejich příspěvky. A tím předám slovo řečníkům této první části. Máme tady pana eh, ministra Luka, Luka, to je ministr spravedlnosti za kyperské předsednictví rady. Pak je tady Nikolau, což je předseda pro právní záležitosti Kyperské poslanecké sněmovny. Pak je tady Madame Françoise Bay, generální ředitelka generální ředitelský prostor pravedlnost Evropské komise. A jako první si vezme slovo pan Jonas Nikolau. Eh, že dávám vám slovo na 10 minut. Děkuji, pane předsedo. se Επιτροπής, κυρία Κουίλα, Vážený pane předsedo výboru, vážená paní Lebaj z Evropské komise, eh, milí kolegové, milé kolegyně, dámy a pánové, je pro nás eh, velkou ctí být eh, zde mezi vámi a pohovořit o tak významném tématu, točíš přepracování právní, právního rámce o ochraně osobních údajů. Musím říct, že teprve nedávnem, 24. září, jsem měl tu čest a potěšení předsedat konferenci ministrů spravedlnosti na Kypru. Objevila se tam různá témata, například i toto přepracování rámce, legislativního rámce o osobních údajích, právo občanů na sebeurčení a eh, také eh, problematika moderních úprav eh, ochrany osobních dat. Témata týkající se přepracovávání tohoto legislativního rámce mm, které je na pořadu dnešního dne, ukazuje, jak důležité toto téma je pro parlament, radu i komisi. Na naší konferenci jsme si vyměnili celou, celou řadu důležitých informací a zkušeností a vyslechli jsme i řadu odborníků. E, konec konců od schválení platného právního rámce o ochraně osobních údajů v Evropské unii uplynulo již 17 let a radikální pokrok v technologiích a globalizace e, vytvářejí nové výzvy e, pro ochranu osobních dat. Chci zdůraznit, že v roce 1993 eh, internet představoval nebo zprostředkovával 1% eh, všech informací eh, elektronických. Letos je to již 97%. Obrovský pokrok v digitálních technologiích, k němuž došlo v uplynulých letech, například takzvané cloud processing, inteligentní karty a samozřejmě také komunikační prostředky, různé sítě, sítě, eh, sociální sítě. To vše je pro nás již zcela běžné a eh, jde také o to zanechat mm, při našich každodenních činnostech i digitální stopu. Toto vše se vyvíjí velmi rychle v Evropské unii ale i vně EU, i ve třetích e, zemích. Když si uvědomíme, že 250 milionů e, lidí dnes a denně e, v Evropě využívají služeb internetu, pak okamžitě pochopíme, jak obrovské výzvy stojí před námi, co je v sázce a co je také předmětem obchodování. Čísla mluví za sebe a nabádají nás k rychlému, aktivnímu a energickému jednání, abychom lépe chránili občany, abychom vytvářeli pocit důvěry a e, bezpečí e, pro každodenní e, práci v internetu. Jedna čtvrtina uživatelů sociálních sítí, to znamená 26% zhruba a ještě méně kupujících, asi 18% kupujících na internetu mají skutečně pocit, že kontrolují, ovládají svá data. 90% Evropanů si přeje si přeje zpracování nebo přepracování právního rámce a 20 uživatelů internetu eh, mají starost eh, o nebo jsou zneklidněni, eh, že musí zveřejňovat celou řadu svých osobních dat. Platná směrnice musí být přepracována, protože toho času se toho mění skutečně mnoho provádění e, e, velmi pokročilo a e, navíc v 27 členských zemích jsou legislativní i praktické rozdíly a to představuje velké výzvy. Naší největší výzvou je důvěra občanů. Potřebujeme právní rámec, který zajistí také rovnováhu mezi ochranou osobních dat, eh, lidskými právy a vnitřním jednotným trhem. Musíme opět obnovit důvěru eh, lidí eh, v služby internetu. Potřebujeme technologicky neutrální nástroj, jenž učiní zadost eh, stávajícím, ale také budoucím technologickým změnám. Musíme také snížit obrovské náklady, které eh, s tím jdou ruku eh, v ruce. Musíme být velmi obezřetní při provádění a také při ochraně práv občanů i podniků správní eh, zátěž musí být rovněž eh, snížena, což je eh, velká překážka pro zejména malé a středně velké podniky na nových trzích. Je tedy důležité aby to rámcové rozhodnutí 278 bylo eh, transponováno a eh, komise eh, vlastně tyto, se, se těchto výzev ujala v roce 2012 máme nyní balík nových návrhů, o, němž, o nichž budeme hovořit dnes. Je to tedy návrh pro um, obecný uh, právní rámec EU v oblasti ochrany údajů Jde také o e, údaje, které jsou zpracovávány e, za účelem prevence, vyšetřování, odhalování či stíhání e, trestných činů nebo výkonu trestu a o volném pohybu těchto údajů. Snažíme se tedy, opakuji opět, prohloubit důvěru občanů a tudíž musíme vypracovat nové koncepce a také musíme posilovat práva, například eh, právo na výmaz a právo na zapomenutí eh, a je také důležité eh, si uvědomit, že eh, některé postupy si vyžadují písemný souhlas eh, držitele těch, kterých dat. S tím souvisí také přenositelnost dat. Je důležité, aby údaje jednoho poskytovatele služeb mohly být přenášeny směrem k druhému. A také je důležité zajistit pravomoci pro ochranu ochránce osobních údajů. Dále ochrana osobního života, ochrana soukromí, to je také důležité. To znamená, ochrana osobních dat musí být i uvnitř systému brána vážně. Je také nutno umět e, posoudit e, důsledky zpracovávání dat v případě určitých choulostivých oblastí. To vše je velmi důležité. A na tomto místě eh, musíme myslet i eh, na to, kde vstupují do hry nezletilé osoby, kde se jedná o zpracovávání eh, dat dětí mladších 13 let. Tam je například zapotřebí souhlasu rodičů nebo příslušného poručníka a tak dále. Důležité je eh, rovněž si uvědomit, že i podniky mají povinnosti například zajistit eh, moderní technické a eh, organizační opatření, hlášení porušení ochrany osobních dat do 24 hodin po odhalení, dále zřízení takzvaného one-stop shop a tak dále. Je důležité, aby se podniky mohly obracet pouze na jedno jediné pracoviště, příslušné pracoviště ve své zemi. Určité starosti máme eh, v souvislosti s přenosem eh, údajů třetím zemím. V současné době eh, vyjednáváme o bilaterálních dohodách, zejména v souvislosti s justičními Eh, justičními tématy a Nutno tedy říci, že ochrana osobních dat je velmi rozsáhlé, eh, cholostivé a komplikované téma. V souvislosti s navrženým balíčkem máme celou řadu pochybností, starostí a obav a proto eh, musíme spolupracovat, abychom zajistili takový právní rámec, který vytvoří potřebné kritéria ochranu osobních dat a navíc posílí i vnitřní trh a pohyb, volný pohyb těchto údajů. Navíc probíhá i debata na parlamentní úrovni v jednotlivých zemích, což je důležité, zejména ve snaze zlepšovat, zkvalitňovat návrhy. Současná krize nás nutí hledat cesty, jak z ní vybřednout a dnes eh, je na pořadu dne eh, tento rámec, který také k tomu patří. Děkuji vám, že jste drželi řečnický čas. Děkuji za váš příspěvek. Následuje pane Lukas Luka, minister spravedlnosti za kyperské předsednictví. Zástupce kyperského předsednictví rady, prosím, pane Luka, máte slovo. Αγαπητέ κύριε Πρόεδρε της Επιτροπής ΛΥΠΕ, κύριε Ακουίλα, αγαπητή κυρία Λεπάη. Pane předsedo, pane Aguilar, paní Lepaj, vážení pane předsedo právního výboru Kyperského parlamentu, pane Nikolau, vážení poslanci, dámy a pánové, nejprve chci poděkovat za pozvání že se mohu účastnit tohoto zasedání Evropského parlamentu. Toto setkání je velmi důležité, především podle Lisabonské smlouvy, protože mimo jiné smlouva vedla k tomu, že Evropský parlament je eh, spoluzákonodárce při schvalování legislativních návrhů. Téma, o které se jedná, Návrhy komise o přepracování stávajícího právního rámce pro ochranu dat je jedna z největších výzev pro kyperské předsednictví. V lednu 2012 komise předložila balíček návrhů nového právního rámce pro ochranu dat Tady máme, na, máme tady návrh nařízení a návrh směrnice. Jedná se tedy o zvláštní úpravu tématu v oblasti policejní a justiční spolupráce v trestních věcech. Oba tyto návrhy patří k prioritám ekeperského předsednictví, protože jsou velice významné a týkají se mnoha evropských občanů. Kyperské předsednictví považuje oba návrhy jako balíček a také mm, v rámci mm, podrobí patřičnému zkoumání jak směrnici, tak nařízení. Mm, jedná se o změnu směrnice e, a nařízení 9576 no, která je, eh, které se týkají ochrany osobních dat. Vytváření nového právního rámce je potřeba, protože je eh, nutné dostat výzvám, které vyvolaly radikální vývoj nových technologií, globalizace a také na základě změn um, které přinesla Lisabonská smlouva. Těmito návrhy chce komise zajistit vyšší ochranu dat, posílení práv evropských občanů, především mladistvých uživatelů internetu. Jde o to vytvořit důvěru, aby se EU stalo důležitým hráčem v digitálním eh, ekonomice, v digitálním světě a aby měl místo, eh, mm, zastavilo příslušné místo v mezinárodního hlediska v datovém um, světě. Je celá zásadní dosáhnout uspokojivého výsledku, který by zohledňoval všechny problémy a Eh, poskytoval vyvážené na řešení. Nesmíme zapomenout na to, že nový právní rámec bude platit v příštích letech a bude se týkat našeho osobního života, trhu, eh, podniků. A z tohoto důvodu předsednictví pro nastávající předsednictví, irské předsednictví, chce um, vytvořit eh, dostatečný základ, aby mohli dále na tom pracovat. Eh, jde o, mm, tyto pravidla budou platit v eh, soukromém i v veřejném eh, světě. Pokud například bude vymazáno na fotka z internetu, takže by neměla být dále zveřejňována a podobně. Dále ti, co budou zodpovědní za zpracování dat, budou muset dodržovat předpisy ochrany dat. Důležitá změna v tom nařízení je koncepce takzvaného one-stop shop, tedy jednoho místa, kam by se člověk mohl obrátit, tím se zjednoduší administrativní postupy a každý občan by se mohl obracet nebo mo- musel obracet na jeden orgán. Současně e, také e, podniky by se mohly Um, obracet na jeden orgán. Dále by měl být zřízen mechanismus, který by zajistil, aby mm, mm, orgány dohledu mohly podnikat společné kroky, jednotně uvalovat sankce a řešit mm, rozpory, pokud se objeví. Dále to nařízení pr- eh, ukládá nové povinnosti zpracovatelům dat, eh, privátní s eh, féry, zavedení ochranných opatření při vzniku nových technologií a také mm, povinnost provádět tzv. privacy impact assessment, tedy před zavedením opatřením, které eh, by vedly k zásahu do soukromé sféry. Diskuse, která proběh, které doposud probíhaly, ukázaly, že je třeba zlepšit text toho nařízení a na to musíme pracovat je jasné, že potřebujeme jasný, jednoduchý a jasný text a instrument, kde by nebyly žádné nejasnosti a šedé zóny. Musíme se vyhnout tomu, aby vznikala situace, které by vedly k slepým uličkám a které by bránily technologickému rozvoji a mm, představovaly překážky pro občany. Nyní tedy k návrhu směrnice. Tady se jedná o výměnu a zpracování dat e, veřejnými orgány na národní úrovni a také přeshraničně mezi orgány členských států. A také e, se to týká dat třetích států. Ta směrnice um, navazuje na rámcové rozhodnutí 2008-972, která se týká pouze výměny dat mezi orgány členských států a předávání dat člet, třetím státům. Z evropské instituce, jako třeba Europol nebo Eurojust, jsou vyloučeny z eh, platnosti a také tajné služby. Přepracování je nutné vzhledem k Lisabonské smlouvě, například povinnost zavést ochranu dat, které platí pro všechny oblasti Evropské unie a také pro policejní a justiční spolupráci v trestně právních věcech. Na základě posilování spolupráce a také příslušných orgánů. Již jsem řekl, ta směrnice je na technické úrovni již prověřená, to bylo v září a to bude pokračovat v dalších měsících. Víme, že jsou s tím určité problémy, ale úsilí na technické rovině budou pokračovat. Také e, známe výhrady, které byly formulovány v radě a problémy, které obecně ještě existují, a obavy. My chceme ale pokračovat v našem úsilí ve, ve spolupráci s Evropským e, parlamentem se snažíme hledat zlatou střední cestu. Na technické úrovni tyto návrhy jsou projednávány ve skupině pro ochranu dat radě. Je, zřeší eh, se tam celá eh, řada horizontálních témat a všechny členské státy mají možnost se účastnit neformální rady pro eh, spravedlnost a vnitra v červenci v Nikozi. Politicky to bude projednáváno dále. Ze strany rady bylo jasně řečeno, že se na to musí dále pracovat a proto uh, také um, probíhá celá řada podobných setkání. Již brzo skončím, pane předsedo. Jde skutečně o důležitá témata, k, um, jsou to náklady pro soukromé podniky i pro veřejnou sféru, ale jak už říkal pan Schulz, týká se to však nás všech. A tady skončím. Ještě chci zdůraznit, že abychom zdůraznili, abychom dosáhli naše cíle, spolupráce s vámi je nezbytná. Vy jste klíčem k úspěchu. My věříme, že Evropský parlament je naším hlavním partnerem a proto musíme spolupracovat a společně se snažit dosáhnout co nejlepších řešení. Musíme vypracovat právní instrument pro ochranu dat, osobních dat, chceme posílit principy lidských práv a současně mít nástroj pro hospodářský růst a blahobyt našich občanů. Děkuji. Děkuji, děkuji vám za vaši prezentaci. Přám slovo měl eh, komisi. Děkuji vám, pane předsedo. Především bych ráda řekla, že za stranou komise si velice vážíme dialogu s národními parlamenty. Samozřejmě, že si uvědomujeme příspěvky, kterých bylo dosaženo právě díky mnohým parlamentům a bereme v úvahu návrhy poznámky, které jste přednesli. Tato diskuse, myslím, že přichází ve správnou e, dobu, protože už bylo započato vyjednávání a diskuze kolegislátorů Evropského parlamentu a rady a proto váš příspěvek a vaše návrhy, které přednesete, mají velikou cenu. Dnes ráno jste vyslechli mnohé o ochraně údajů. Já bych ráda za komisi se pokusila schrnout, co je naším úmyslem, eh, když přicházíme s návrhem tedy tohoto nařízení a této směrnice o ochraně údajů. A myslím, že částí odpovědi je samotný název tohoto dnešního zasedání. To je Eh, zasedání týkající se budování důvěry v digitálním globálním světě. Jak už uvedli předřečníci, slyšeli jste, do jaké míry se rozvinulo eh, zpracovávání údajů a jak ještě tento vývoj bude pokračovat v následujících letech. Takže naším prvním cílem bylo, když jsme přednášeli tyto návrhy, posílit individuální práva, práva jedinců. Přejeme si, aby jedinci mohli kontrolovat své vlastní údaje, měli nad nimi kontrolu, takže proto jsme navrhovali to právo na přenosnost údajů, na zapomenutí eh, a na tedy možný přenos údajů pro jiného providera služeb. Zabývali jsme se otázkami transparentnosti, vy jako jednotlivci byste měli být schopni se dozvědět, eh, co je soukromá společnost nebo veřejný orgán schromažďuje za údaje o vás. A myslíme si, že důležité toto všechno je proto, aby zde byla důvěra v digitální prostředí. Důvod, proč to všechno podnikáme, je samozřejmě chránit občany, ale také důvodem je to, eh, že eh, je třeba se zaměřit i na tu podnikatelskou stránku, aby byl v digitálním prostředí i dobré prostředí pro podnikání. Vedli jsme celou řadu kontaktů od zahájení práce na tomto e, tématu a zjistili jsme, že samozřejmě velký počet e, spotřebitelů, protože nevěří digitálnímu prostředí, bude neochotná bude neochotno nakupovat na internetu, bude neochotno poskytovat své údaje za různými účely. Takže to byl tedy první cíl, kterým jsme měli na mysli ohledně ochrany jednotlivců. Šlo nám o to, abychom skutečně budovali důvěru v digitálním prostředí. Naším druhým cílem bylo zjednodušit právní rámec pro ochranu údajů. Pokud eh, se podíváte na to, co se děje v oblasti ochrany údajů v současnosti, 27 režimů eh, ochrany údajů funguje v Evropské unii prostě proto, že tu máme směrnice, směrnici která je důležitým milníkem v rozvoji ochrany údajů, ale tato směrnice byla transponována různými způsoby do vnitrostátní legislativy, jak tomu je e, se směrnicemi v jednotlivých 27 členských státech. A to činí život podniku nesmírně komplikovaným. Pokud jste eh, podnik fungující v Evropské unii, tak se potřebujete seznámit přesně s legislativami 27 členských států, s různými orgány na ochranu osobu, osobních údajů. A proto jsme se toto snažili jaksi zjednodušit. A šlo o to, jaký nástroj si vybereme. My jsme si vybrali eh, nařízení, které je přímo eh, realizovatelné a bylo by to jedno tedy pravidlo, jedna zákona norma platná pro celou EU. Tím si myslíme, že eh, ušetříme miliardy eur podnikatelům jen díky tomu, že zde bude jedna jediná právní úprava. Druhým aspektem je, že podniky i jedinci se budou muset věnovat nebo budou muset kontaktovat jen jeden orgán pro ochranu údajů, který bude eh, fungovat pro eh, všechny. A to bude velmi prospěšné pro ty podniky, které působí v několika členských státech, protože ty jinak museli hm, kontaktovat a zařídit se podle pravidel ochránců osobních údajů v jednotlivých členských státech. Toto tedy také bude znamenat zjednodušení. Také jsme měli na mysli to, že se snažíme zajistit, Když už vytváříme administrativní opatření k řízení tohoto systému, chtěli jsme také zajistit, že zde bude eh, zachováno zvláštní zacházení s malými a středními podniky. Jak víte, 99 našich podniků jsou právě malé a střední podniky a také musí respektovat eh, ochranu osobních údajů. Samozřejmě, že to činí ale chtěli jsme předejít eh, tomu, že by byly eh, tyto podniky zaplaveny eh, příliš velkým administrativním břemenem. Malé a střední podniky například nebudou muset mít úředníka pro ochranu osobních údajů, nebo činit studii dopadu, nebo předkládat dokumentaci, která je vyžadována od velkých podniků. Je tu samozřejmě jedna výjimka, a to jsou ty malé a střední podniky, které se zabývají konkrétně zpracováváním citlivých údajů. Ale ta valná většina malých a středních podniků je skutečně vysvobozena, osvobozena od toho břemena dalších požadavků. Třetím cílem, který jsme měli na mysli, bylo mít budou, do budoucnosti dobrou úroveň legislativy. Pokud přijímáme legislativu na evropské úrovni, musí to být eh, taková legislativa, která se osvědčí i v čase. Nechceme eh, činit zákonné normy pro omezený čas, pro dalších pár let, protože se bude měnit technologie a nechceme tedy v důsledku změny technologie měnit také další legislativu. Šlo nám o to, abychom měli takové legislativní akty, které odolají času. Jednou, jednou, jedním z aspektů, eh, který se zmínil pan předseda eh, Schulz, je možnost využití aktů v přenesené pravomoci, které poskytují možnost komisi na základě nařízení a také s dohledem Rady a parlamentu vysvětlit detaily, které nejsou obsaženy v nařízení. Neznamená to ovšem revizi nařízení, znamená to jen dovysvětlení nařízení. A tyto aktiv přinesené pravomoci mají tedy um, možnost být flexibilní a právě tato flexibilita je důležitá pro eh, legislativu, která má být dobře funkční do budoucnosti. Takže zabývali jsme se těmito jednotlivými opatřeními. Vzhledem k tomu, že máme málo času, ráda bych ještě poznamenala něco o směrnici. Směrnice se zaměřuje na prosazování práva ve společnosti, eh, zabývá se přen, přenosem údajů eh, s, s ohledem na ochranu osobních údajů. To, co jsme předložili, eh, znamená velké zlepšení oproti stávajícímu rámci. Především způsob, kterým toto bude implementováno za dohledu komise a soudního dvora to v současné době tak není. Ta rámcová směrnice takto upravena není. Eh, směrnice oproti rámcovému rozhodnutí nepokrývá jen přeshraniční eh, otázky, ale také otázku spolupráce se soudními orgány. A to proto, že se velice těžko rozlišuje mezi tím, co je přeshraniční čistě a co je vnitrostátní čistě. A všichni ti aktéři, se kterými jsme konzultovali situaci, nám uvedli, že že to opravdu nelze snadno rozlišit, že to je v podstatě nemožné. Snažili jsme se tedy pokrýt oba dva tyto případy. A taky jsme se snažili lépe harmonizovat možná omezení e, obecných pravidel. V tuto chvíli omezení obecných pravidel jsou pochopitelná v oblasti eh, realizace, provádění. Eh, nicméně v každém členském státě jsou tato omezení odlišná. A my tedy navrhujeme, aby došlo k harmonizaci těchto kritérií a výjimek, která omezují práva jednotlivců, práva občanů. Zaměřili jsme se tedy na všechna tato opatření s tím, že si přejeme chránit eh, osobní údaje, chceme napomáhat eh, prosazování práva se všemi eh, se, se všemi výhradami, které mm, se samozřejmě týkají této velice specifické oblasti. Eh, děkuji vám za spolupráci, je to velice konstruktivní spolupráce a jak už uvedli, jak už uvedli předřečníci, je to veliký, veliká eh, podpora pro tento návrh. Samozřejmě jsou zde ještě určité otazníky, mm, byly předneseny různé eh, problémy, na které my se chceme zaměřit a řešit je konstruktivně. Děkuji vám, paní Lebail, děkuji za váš příspěvek a nyní zahájíme diskuzi. Máme zde pět žádostí o slovo. Nejdříve tedy zazní otázky a e, posléze naše hosté budou moci odpovědět. Tak e, první dotaz je od paní Michel Batet ze španělského senátu, prosím. Děkuji vám, pane předsedo. Chtěla bych eh, poblahopřát Evropskému parlamentu a poděkovat mu za uspořádání tohoto zasedání. My jako poslanci z členských států vítáme to, že se můžeme zúčastnit takovéhoto zasedání a chci poděkovat také komisi za iniciativu, eh, když předložila tento legislativní balíček se záměrem aktualizovat stávající legislativu v oblasti ochrany údajů. Konkrétně si myslím, že toto je velice pozitivní proto, že objem informací a údajů exponenciálně stoupá. Kritérium teritoriálnosti je zastaralé, protože celý svět už je napojen online. Právě proto je to tak důležité téma. My chceme lépe koordinovat i s členskými státy. Směrnice 95 byla transponována velmi nerovnoměrně v členských státech. A proto takový nástroj, jakým je nařízení, o kterém jste hovořili a které jste představili, je velice uh, užitečný. Je zapotřebí uh, ještě vyjasnit působnost této, tohoto nařízení uh, i v souvislosti se zemí mimo Evropskou unii. Jedná se totiž o použití uh, údajů občanů EU. A myslíme si, že to jsou velice důležité cíle, které sledujeme, aby nová směrnice a nařízení, aby byly tedy efektivní a skutečně chránily osobní údaje občanů aby nepředstavovaly příliš velké náklady pro firmy na druhé straně. A na dru- e, za druhé by to také mělo být něčím dlouhodobým. Eh, to znamená, že legislativa by neměla eh, být napojena na konkrétní technologické inovace či technologie, aby nezastarala záhy. Sdílím důvěru, jako opakuji, eh, sdílím důvěru, o které hovořil pan Nikolau. Myslím si, že skutečně tato legislativa musí být efektivní a za tím účelem je nutné reformovat a hlouběji promyslet určité části zařízení, například článek 17, eh, který se zmiňuje opravu na, výmazu, eh, na výmaz, na zrušení údajů, zapomenutí. A ráda bych věděla, jaký je názor členů předsednictva na tyto věci. A posléze, jaký je váš názor na vyhledávače, protože si myslíme, že v této oblasti není e, znění úplně jasné a specifické. Nepovažujeme vyhledávače za, ně, za neutrální e, činitele, protože existuje e, duševní vlastnictví a současně existuje právo na soukromí, na soukromí života a informací. Musíme tedy mít na zřeteli práva občanů zastávající ekonomické krize, která má devastační eh, důsledky, myslím, že eh, potřebné posílit demokratický aspekt a proto se domníváme, že aktiv přenesené pravomoci, které jsou takto upraveny v legislativě a jsou navržené komisí, jsou eh, nyní příliš přehnané, nejsou to prováděcí akty. A větší demokratická legitimita by tedy byla mnohem užitečnější v této oblasti. Pan Allegrini za italský senát. Paní Allegrini. Děkuji. Já se chci vyslovit ve prospěch eh, tohoto eh, balíčku. Nicméně bych chtěla zdůraznit, že především se domníváme, že tu jsou určitá omezení toho, co zmiňuje reforma ohledně nástrojů v oblasti spolupráce eh, s policejními a soudními složkami v trestním řízení. Jedná se tedy o eh, mm, opatření týkající se Eurojustu a Europolu. Eh, Chtěli bychom definovat vyšší standardy do celé EU. To je e, cílem. Nicméně musíme mít na paměti e, určité kritiky týkající se principu subsidiarity. Především toto téma je e, nepochybně otázkou pro ústavní témata nebo pro ústavu jednotlivých členských států. Za druhé, definice homogenních standardů by někdy mohly zhoršit situaci v jednotlivých členských státech, které už mají vyšší standardy, což by mohlo eh, rozvolnit záruky, které ve stávající době již jsou. Oproti eh, principu subsidiarity, nebo v souvislosti s principem subsidiarity, eh, vidíme, že tento text by poskytoval na základě článku 86 velké pravomoci komisi. Teď budu uvádět případ příklad, například eh, převod eh, údajů třetím zemím. To je velice eh, riskantní prvek. Vždy tedy musíme mít na paměti subsidiaritu. Článek 51 například hovoří tedy o tom jednotém kontaktním místě, kde není možné, aby se občan odvolal ke kontrolnímu orgánu členského státu. A právě tato možnost, eh, kterou eh, občan má mít, aby se odvolal ve svém členském státu, nyní je tedy eh, rozmělněna tímto návrhem. Nařízení má obrovskou pravomoc, ale musí být správným způsobem eh, vymezena tato působnost, ta pravomoc, například v článku 17 právo na zapomenutí, ale také v článku 21 ohledně ochrany osobních dojí zpracování, protože bychom se mohli dostat do eh, stavu nejistoty, právní nejistoty nebo do sporu s členskými státy. Děkuji vám, paní Allegrini. Jako další polský parlament, zástupce polského parlamentu, pan Richard Kalist. Další dvě minuty. Prosím, pane Kalisti, máte slovo. Pane převodničonc. Děkuji vám. Pane předsedo, a rád bych poblahopřál Evropské komisi k její iniciativě a poděkoval Evropskému parlamentu za tuto dnešní a zítřejší konferenci. My v Polsku jsme pro. Jsme pro, protože v dnešní době musí existovat moderní aktuální eh, rámec ochrany osobních údajů. Nicméně v návrhu Evropské komise je celá řada nedostatků. Tam, kde jde o aktiv přenesené působnosti, eh, tam eh, tato možnost je zakotvena, protože je specificky požadována, ale je jich v návrhu příliš mnoho. Eh, akty v přenesené pravomoci jsou způsobem obcházení Evropského parlamentu. E, my jsme často hovořili o článku 17, o právu na zapomenutí a o potřebě informovat třetí straně, ale není tam definice třetích stran. Například v kontextu internetu e, v digitálním věku kde vznikají Eh, různá propojení a vazby eh, ve zlomku eh, vteřin je pojem třetí strana příliš vágní. Také je zde odkaz na smlouvu o fungování Evropské unii a odkaz na kapitolu 2 Nicméně eh, ta smlouva je eh, rozdělena eh, na několik hlav a je tam více kapitol, takže to je pouze několik příkladů ledabilé formulace. A dále pak odkaz na poskytovatele služby se správci mimo Evropské, Evropskou unii. A celá otázka Uh, užívání jazyka. Otázkou je například, zdali se to týká lidí pobývajících v EU dočasně nebo nikoliv. V Polsku máme určitý problém s mezinárodními uh, dohodami, protože eh, někteří z našich sousedů, jako například Bělorusko, používají údaje k totalitárním účelům, protože v Bělorusku panuje totalitární režim a eh, my mm, se s tím musíme vyrovnat a musíme to mít na paměti. Takže jménem polského parlamentu bych rád řekl na tomto místě, že text návrhu nařízení ještě po, potřebuje řadu změn, ale eh, schvalujeme vaši práci. Pan Tyriakoros, Řecko. Děkuji já bych eh, chtěl eh, pozdravit zejména pana ministra eh, spravedlnosti a pana Nikola, Nikola z kyperského parlamentu. Mám dvě poznámky. Za prvé, když si promítneme to, co jsme zde slyšeli od pana eh, tak si uvědomíme, že Eh, přepracování rámce je něco eh, maximálně aktuálního. Každý z nás eh, používá internet, online bankovnictví, má tablety, laptopy a tak dále. K tomu, k tomu chci říci následující. Byť je to tak velmi aktuální, mám pocit, že postupujeme poněkud pomalu. Druhá poznámka. Zde v Evropském parlamentu bychom v podstatě očekávali, že bude platit obecné pravidlo s jasným právním rámcem, ale místo toho máme nyní jedno nařízení a jednu směrnici. To je eh, roztříštěnost a rozdrobenost a myslím, že to může vést k určitým mezerám a mm, e, různorodým e, výkladům. A toho se přece chceme v Evropském parlamentu vyvarovat. Tendencí je vytvářet také výjimky a to vidíme také v tomto balíčku o ochraně osobních údajů. Užívají se zde obecné definice, například o osobní identitě, právní zájem nebo veřejný zájem. Dobře, ale jak e, máme mít pak důvěru a důvěru vytvářet, jestliže nejsou jasná pravidla hry a jestliže se přijímají různé výjimky. A pak ještě třetí poznámka e, i kdyby se e, tyto různé nástroje schválily, tak ve směrnici existují velmi chabé úpravy o orgánech činných v trestním řízení. Právě tyto orgány potřebují čím dál tím více přístupu k osobním údajům jak eh, rada zdůvodňuje tuto rozstříštěnost právního rámce a kdy konečně můžeme počítat eh, s eh, konkrétní předlohou. Děkuji. Děkuji. A e, nyní má e, slovo paní Gestwimmer z druhé komory nizozemského parlamentu. Děkuji za možnost položit otázku. Pane předsedo, domnívám se, že na moji otázku by nejlépe mohla odpovědět paní Françoise Lebail. Proč um, místo toho, abychom eh, to ohraničili malé střední podniky 250 zaměstnanců. Proč um, místo toho nestanovit určitý objem dat, které zpracovává určitá firma? Samozřejmě všichni chtějí chránit malé střední podniky před příliš eh, velkými náklady na dodržování legislativy, ale spíše, když někdo se zabývá přímo zpracováním dat a má miliony, data miliony občanů a třeba jenom 10 zaměstnanců, tak proč bychom tam neměli tu hranici udělat tam místo počtu, tedy um, za, e, za, e, zaměstnanců. Děkuji. A za polský parlament pan Andrej Galazevsky na několik minut. Galazevsky. Děkuji. Já bych chtěl dodat to, co řekl kolega z výboru pro spravedlnost. Oba dokumenty byly předmětem konzultací v Polsku, konzultací ehm, poslanci, expertů i podniky. A mám tři, chtěl bych dodat tři věci k tomu, co řekl pan Kališ. My podporujeme myšlenku toho jednoho kontaktního místa, na rozdíl od italského kolegy. Myslíme si, že to je dobrý nápad. Také věříme, že v globalizovaném světě právo na to být zapomenut eh, se bude obtížně garantovat. Informace se šíří nepředvídatelnými eh, cestami, takže uvidíme, jak to funguje v praxi, ale eh, obáváme se, že to bude obtížné, obtížně garantovatelné. Dále nám podniky, firmy říkají, že je problém s nedostatečně eh, adekvátní ochranou zdravých, eh, lékařských, zdravotních dat, citlivých dat. Návrhy komise se toho v podstatě netýkají. Mě by, já bych si přála, aby hmm, paní generální ředitelka eh, vyjádřila názor na celou řadu delegovaných aktů a určitou nejasnost v tom, eh, čeho se mají týkat. Takže tady padla řada otázek. Vím, že nebylo snadné dodržet ten čas, ale máme ještě několik minut. Předpokládám, že to budeme dělat určit, v určitém pořadí, takže Nejprve tři čtyři minuty jako reakce na mm, ty otázky, které padly. Pan Nikolau. Já začnu první otázkou, která padla ze strany španělské kolegyně, a to je důvěra občanů. Ano, tedy efektivní legislativa, která by byla jasná, a která by eh, zvyšovala důvěru občanů. Tak mm, tady jsou stanoveny práva v nařízení, například přístup, oprava, vymazání eh, a že s tím jsou problémy. Něco, to, je, to je obtížné něco takového implementovat, ale ta technologie nám dá možné odpovědi. Právo tedy na vymazání, to je velmi důležité. Ehm, kontrolní orgány a mm, ty místa, kde se to zpracovává, to je všechno důležité a díky tomu může občan získat důvěru v toto nařízení. Je to nařízení, které se bude jednotně uplatňovat ve všech 27 členských zemích. Nyní k otázce pana Filidis. Proč ten odklad eh, zpracování? To bylo nutné. Eh, k tomu bych ehm, řekl, když mluvíme o lidských právech, když se snažíme je chránit pomocí legislativy, tak to patří asi nejobtížnějším eh, legislativním úkolům pro instituci. A především, když tato práva um, jsou chráněna a musí být zachována určitá rovnováha. Tady je třeba vést dialog, jako je tento dnešní. Je důležité, aby se to projednalo a aby se dospělo k závěru, který mm, dá tedy eh, odpověď, legislativní odpověď pro našeho, ne, naše občany. Jsou tady důležité zájmy, o které jde a e, proto je třeba hledat dobré řešení. Dále k těm mocněním. Tady je to velká otázka, také na Kypru jsme o tom diskutovali, musíme o tom diskutovat, toto, e, tato úprava musí být přepracována. Současně se ale domnívám, že když to, e, to mandát nebo zmocnění existuje, tak tam musí být i určitá omezení a to už musí být stanoveno v tom nařízení. Nesmíme tedy zacházet nad rámec té směrnice. To by nebylo možné. Pak by to nemělo smysl. Děkuji. Děkuji, pane Nikolao. Nyní má slovo pan ministr Luk. Pan eh, ministr Luka. Já tedy navážu na to, co říká pan Nikolau. To je téma, které se týká všech členských států. A tyto obavy členských států musíme brát vážně. Už jsme o tom mluvili v červenci na neformální radě 23. a 24. července v Nikozi. A tam byly, mm, byly navrženy cesty, jak to e, redukovat. To bylo stanovisko členských států. Ještě jedno obecné stanovisko. Právo na zapomnění, vymazání, článek 17. S tím jsou praktické problémy. Ale je to první krok směrem ke kontrole. A tady potřebujeme trochu času, abychom to mohli dobře uzavřít. Potřebujeme dobrou vůli všech zúčastněných. Já se nedomnívám, že to je nemožné. Je to důležité téma, my to budeme schopni vyřešit. Dále, ke, proč e, směrnice a nařízení, proč je to rozdělené, proč je to oddělené. O tom už se mluvilo. Obě tato opatření jdou ruku v ruce. A e, celá řada článků již byla prověřena v posledních dvou, dvou a půl měsících a také mm, bylo zahájen přeskum prvních článků té směrnice a stanov, dospěli jsme k tomuto. Stávající legislativa e, vedla k 27 různým um, úpravám. A to nařízení je nakonec méně flexibilní a umožňuje členským státům, eh, aby nebo neumožňuje jim dělat národní výjimky. Samozřejmě jsou s tím problémy, ale my na tom společně pracujeme se všemi zúčastněnými, komise, parlament, rada. My všichni to musíme společně projednávat, i s podniky. A to dělá předsednictví. Musíme uh, si uh, musíme slyšet jejich stanovisko. To je důležitá součást legislativy. Nesmíme to uh, přeskočit. Proto chceme irskému předsednictví předat dobře odvedenou práci, aby se nám podařilo dosáhnout co nejlepšího výsledku. K té směrnici. Tady jde o ustanovení o ochranu dat i v oblasti justiční policejní spolupráce v trestních věcech a tady musí existovat určitá flexibilita pro příslušné orgány. Tímto způsobem chceme zaručit rovnováhu mezi osobními lidskými právy a efektivnější implementaci legislativy. Pane předsedo, Myslím, že to bylo ještě, tam bylo ještě společné stanovisko, nevím, kde bylo, ale na závěr chci říci, je důležité, aby všichni spolupracovali, aby existovala spolupráce mezi Radou, Komisí a parlamentem. Jenom tak můžeme najít řešení. Děkuji. Děkuji. Slovo má paní Lebaj generální ředitelka generální ředitelství komise. Děkuji vám, pane předsedo. Ráda bych navázala a zodpověděla otázky, které ještě nebyly zodpovězeny předřečníky. Paní Allegrini se zmiňuje o subsidiaritě. Ohledně subsidiarity eh, mohu říci velice stručně a zdůraznit, eh, že je zde článek 8 úmluvy, která ji činí povinností Eh, proto, aby byla stejná úroveň ochrany údajů v rámci EU. Což také souvisí s článkem 16 eh, o eh, fungování Evropské unie. To je tedy ten, ten právní základ našeho návrhu. Paní Allegrini, vy jste se zmiňovala, že litujete toho, že občané již se nemohou obracet na své orgány, eh, vnitrostátní orgány pro ochranu údajů. Já bych rada zdůraznila, že tak tomu není. Občané vždy budou mít eh, příležitost obrátit se na své vlastní orgány pro ochranu údajů. Jejich národní orgány pro ochranu údajů budou v kontaktu s s orgány pro ochranu údajů, které budou mít pravomoc pro daný případ. Ale my jsme toto uh, upravili velice bedlivě, aby tato možnost zde byla. Pro nás bylo velice důležité, aby občanů zůstala tato možnost, aby tedy ochrana osobních údajů zůstala pořád na blízku občanů i v jeho členském státu. Paní Getojden, ohledně malých a středních podniků. Proč jsme tedy zvolili takto naše kritéria 250 zaměstnanců? Především protože číslo 250 udává tedy definici malého středního podniku v EU. E, to je velice prostá definice, která je přijímána obecně a která je tedy základem pro celou řadu opatření nařízení již v současnosti. Takže abychom se drželi tohoto principu. Chtěli jsme tedy, aby malé střední podniky nemuseli eh, připravovat všechny ty eh, dokumenty, které musí podnikovat velké, připravovat velké podniky. S tím samozřejmě, že máme na paměti eh, určité eh, aspekty a jak jste uvedla, ano, jsou zde některá rizika, například mohou být velice malé podniky, které se zabývají obrovským množstvím eh, údajů, včetně citlivých údajů. A my v tomto nařízení jsme se snažili zavést výjimku, pokud si tak přejete nazvat, spočívající v tom, že právě tyto podniky, které se zabývají citlivými údaji nebo zpracovávají údaje jako svou hlavní pracovní činnost, eh, tak eh, budou, budou muset provádět eh, všechny, všechna ta připravovat další dokumenty, jako je hodnocení dopadu a připravovat další dokumentaci. Pane Kalici, vy jste hovořil o vy jste hovořil o tom ledabilém jazyku. V některých z těch článků je zjevné, že je třeba eh, revidovat a upravovat tyto články. Přesně to právě teď provádíme s kolegislátory proto, aby abychom eh, mohli ujistit eh, lidi, kteří čtou toto nařízení a kteří vidí i tu eh, negativní stránku toho, co, toho, co zde zaznívá v, tom, v tomto textu, tak aby tedy měli jasnou představu o tom, co je pozitivem textu. My ale rádi přijímáme návrhy, které nám budou přicházet ohledně tedy přesnějšího znění. Ohledně převodu údajů do třetích zemí, to už bylo zmíněno i paní Allegrini. Tady si myslím, že jsme se opravdu snažili tento text udělat jednoduchý a přitom zachovat ochranu, eh, když eh, Například zjistíte, že pro přenos údajů do třetí země musíte nejdříve e, splňovat ten postup pro e, přiměřenost, e, který byl zjednodušen pro podniky. A podniky musí plnit pravidla a záruky, která zde jsou stanovená a určité záruky musí být například e, v kontraktech. Je tu tedy možnost e, převodu údajů a to je tedy e, ten klíčový prvek, přitom je ale možné a nutné zachovat vysokou úroveň ochrany osobních údajů. Děkuji. Chtěl bych poděkovat panu Niklovi, panu Lukovi, paní Lebail a také paní, panu Martinu Šucovi, který předsedal této první části, zahajoval je. Děkuji všem, kdo se zúčastnili této první části. Já vím, že jsme měli velice málo času, ale podařilo se nám dodržet náš program a proto hned eh, teď můžeme zahájit druhou část dnešního ranního zasedání, které bude předsedat eh, kolega Jan Filipa Albrecht, který je zpravodajem pro nařízení o ochraně údajů za výbor Evropského parlamentu pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci. Mm. Zde před nás tedy přistoupí noví panelisté v této druhé části dnešního dopoledne, která se bude konat do 12.30. Následovat bude přestávka na oběd. A chci ještě připomenout, že paní Vivian Redding, komisařka pro základní práva a spravedlnost, bude zahajovat odpolední zasedání ve eh, tři hodiny odpoledne. A děkuji vám ještě jednou. Začneme druhou část našeho dopoledne, druhý panel. Dear ladies and gentlemen, I would like to continue. Dámy, dámy a pánové, rád bych pokračoval. Welcome everybody to... Vítám vás všechny v druhé části tohoto společného meziparlamentního eh, zhromáždění. Jsem potěšen, že jste se dostavili v tak hojném počtu a že jste i eh, vytrvali v tak eh, hojném počtu. Musíme bohužel pokračovat rychle, a protože se musíme omezit na dvě hodiny. Máme zde totiž také tlumočníky, kteří potřebují eh, svou obědní přestávku. Takže budeme pokračovat do půl jedné a rád bych zopakoval to, co již uvedl pan předseda, eh, že totiž je k dispozici tlumočení do všech oficiálních eh, jazyků, takže všichni máte možnost naslouchat i promluvat ve své mateřštině. Vítám tady naše ctihodné Eh, řečníky této druhé sekce, která se týká harmonizované, harmonizovaných a posílených práv na ochranu údajů a zásady propojeného světa. Eh, musíme se bohužel omezit, protože jsou zde mnozí, kteří eh, chtějí předestřít své návrhy a názory a samozřejmě chceme dát i prostor vám a vašim otázkám. Mám za to, že získáme mnoho podnětů, eh, o nichž můžeme pak diskutovat. Eh, nechci eh, tento svůj úvod prodlužovat. Jako zpravodaj mám mnoho příležitostí se k tématu vyjadřovat průběžně, takže bych dal slovo svým hostům. Za prvé, po mé pravici, pravici, ale vy ji vidíte na levé straně, paní Marietu Karamanli, místo předsedkyni Výboru pro evropské záležitosti francouzského národního shromáždění. Vítejte. Dále máme eh, eh, pana Gerita Hornunga eh, na vnější levé straně z univerzity v Pasově v Německu a pak po mé levici Jean Guni, ředitel pro ochranu soukromí Microsoft Europe. Vítejte. A vedle něj pak Nuria Rodriguez, vedoucí referentka pro právní záležitosti v rámci Evropského svazu spotřebitelů BEUK a v neposlední řadě tak eh, Simon Davis eh, z London School of Economics. Vítejte všichni mezi námi. Každý z vás bude mít 8-10 hm, minut hm, na svůj projev a začneme paní Marietou Karamanny. Máte slovo, prosím. Děkuji vám, pane zpravdeji, dámy a pánové, vážné paní poslankyně, pane poslanci. Reforma tohoto eh, rámce pro ochranu osobních údajů, návrhu eh, nařízení a silnice, které byly v lednu předloženy komisí, eh, má velký význam. Představuje téma, které se týká základních práv našich občanů, eh, také každodenního života a také eh, života eh, veřejné zprávy a soukromých podniků. Ochrana osobních údajů, jak bych chtěla připomenout, je vyhlášena článku 8 Charty základních práv EU a také Lisabonskou smlouvou, podle níž je závazná podle článku 16 Eh, o fungování Evropské, Evropské unie. To jsou tedy články, které zde byly připomenuty. A cílem je nyní, eh, aby právní rámec se přizpůsobil změnám, které jsou ve společnosti, tomu, tedy, čo, čemu můžeme říkat revoluce. Například to je exploze sociálních sítí, široké používání cloud computing, zpracování osobních a citlivých údajů mnoha různými aktéry. Evropská komise se rozhodla, že předloží tedy návrh na řízení. Tento návrh není neutrální a má základní dopad pro harmonizaci eh, práva. Toto nařízení chci připomenout, že bude přímo aplikovatelné a Eh, na rozdíl od směrnice tedy nebude transponováno do vnitrostátního práva. To znamená, že třeba zjistit efektivnost a harmonizaci a musím říci, že tedy eh, že zapotřebí, aby zde tedy nebyla ta nerovnoměrnost, která zde byla mezi členskými státy, to je tedy cílem tohoto nařízení. A zaprvé jsme chtěli zdůraznit, že návrh nařízení Eh, má velice důležité eh, prvky, které posunují eh, téma dopředu ohledně ochrany osobních údajů v Evropě. To je velice důležité, bylo to očekávané, nové právo například pro evropské občany, například právo na zapomenutí, na přenositelnost údajů jsou velkým pokrokem. Nicméně je tu ještě celá řada otazníků ohledně proveditelnost, je třeba být realističtí ohledně provádění jednotlivých eh, těchto pravidel, například otázka v článku 17 výmazu údajů, což by mělo umožnit eh, osobám, aby dosáhly vymazání eh, určitých osobních údajů nebo zamezení dalšího šíření těchto údajů. Jedná se tedy osobní údaje, které byly e, sděleny, pak je to otázka údajů e, o dětech a e, potom e, otázka zapomenutí. Proto Eh, můžeme říci, že je zde velké očekávání, eh, které by Evropská komise, Evropský legislátor měl eh, plnit. Například právo na zapomenutí by mělo být skutečně proveditelné tak, aby aktéři byli jasně identifikovatelní. To zatím tak není v tom návrhu textu. Evropský kontrolor ochrany údajů ze 7. března 2012 eh, eh, stanovil, že zapotřebí mít jasné definice. Článek 17 by měl být tedy dále um, detailně vysvětlen. Pak je to otázka přenosu údajů. Eh, daný člověk by měl získat strukturovanou kopii svých údajů, a, hm, aby věděl, jak jsou používány. A Toto všechno je také ještě třeba vyjasnit. Tento text by měl být zaměřen na to, aby zpracovávání údajů bylo eh, prováděno v rámci daného, eh, dané smlouvy. Aby zde bylo právo na hospodářská soutěž eh, dodržováno. Za druhé, musím říct, že se jedná o zásadní zdůraznění nebo posílení současného práva například eh, umožnění práva na informaci eh, člověka, jeho možnost přístupu k údajům, a nebo vznést výhradu vůči zpracovávání jeho údajů, což by mělo nastavit rovnováhu eh, v nařízení a mělo by to tedy posílit postavení jedinců v Evropské unii, občanů Evropské unie je také zapotřebí, aby eh, občané získávali informace jasným eh, a srozumitelným jazykem. Eh, pak je tu otázka toho, zda hm, údaje mohou být přenášeny na další subjekty nebo jim předávány. V tomto případě musí být občan informován o tom, že něco takového by se dělo. Z definice je eh, jasné, že, čl, eh, že jedinec by musel dát eh, souhlas s dalším takovýmto šířením a zpracováním údajů. Pak je to otázka dětí a práv jejich rodičů, případně poročníků, tak, aby jednotlivá práva byla jednodušeji vymáhána je zapotřebí striktnějšího vymezení práva na profilování. Za třetí, Eh, jak garantovat eh, tato práva? Reforma se zaměřuje na zodpovědnost těch, kdo jsou zodpovědní za zpracování údajů. To je velice dobrá věc. Můžeme citovat jednotlivé povinnosti eh, nebo to, že kdo by zneužil údaje, by za to čelil sankcím, že zapotřebí mít zde kontroly a priori ohledně těch nejcitlivějších údajů. Eh, návrh nařízení přináší zásadní změny týkající se eh, školení a vzdělávání eh, osob, které s to zabývají. To znamená, že by občané měli být informovat o tom, kdo zpracovává nebo shromažďuje jejich údaje a za jakých podmínek mohou být údaje zpracovávány ehm, o délce uchovávání údajů, že mají právo si stěžovat u vnitrostátního ochránce národních údajů, a tito, že budou navzájem mezi sebou koordinovat práci. A kromě jiného také návrh nařízení se zabývá tím, kdo je zodpovědnou osobou za uh, zpracovávání údajů eh, a tím, že takováto osoba eh, má transparentním eh, způsobem jednat, má šířit osvědčené praxe z jednotlivých firm či veřejných orgánů. Je zde také zmíněna zásadní úloha národních ochránců, osobních údajů, jejich spolupráce. Kontrolní eh, národní orgány mají tedy právo posilovat a harmonizovat eh, svou činnost tak, aby poskytovali patřičné záruky. Eh, mimořádná pozornost je věnována pravomocem a výkonu těchto pravomocí. Kompetence národních orgánů v jednotlivých členských státech, kde je hlavní provozovna podniku, je také e, otazníkem, e, protože formulace zde uvedená vzbuzuje některé obavy. E, národní orgán pro ochranu údajů se musí zabývat jednotlivými stížnostmi od občanů. Mohli bychom tedy přemýšlet o nějakém pilotním orgánu, který by mohl stanovit, kdo E, vlastně bude zodpovědný za vyřešení stížnosti občana, e, na který národní orgán pro ochranu údajů se tedy občan e, posledně má obrátit a kdo bude jeho stížnost vyřizovat, také by se takto mohli harmonizovat způsob tedy toho, jak budou stanoveny sankce. Měli bychom vytvořit takové podmínky, které budou co nejjednodušší pro občana. Prozatím v těchto ohledech návrh komise není uspokojivý. Ještě dva body na závěr, které by si zasloužili zmínit. Je zapotřebí, aby zde bylo proveditelné a účinné eh, právo. Téměř systematicky se eh, komise eh, odvolává na využití aktů přinesené pravomoci neprováděcích aktů, ale dochází k jednotlivým ne, ne, nepřesnostech, které, nepřesnostem, které je třeba vyřešit v rámci jednotného nařízení. Eh, reforma by neměla být zdrojem další rozdrobenosti, měla by naopak toto řešit té eh, směrnice z roku, se eh, rozhodí rady z roku 2008 a směrnicí z roku 95 bych chtěla říct, že potřebí zajistit konzistentnost v rámci celé této reformy, což znamená to, eh, že je třeba, aby se pokračovalo společně u obou dvou textů. Poslední prvek, který chci zmínit, se týká toho, že tyto nástroje se nebudou vztahovat k Europolu, k Eurojustu, ani e, institucí Evropské unie, ne, vrát, které se týkají tedy e, trestního e, řízení. A já bych ráda, abychom se k tomuto ještě mohli vrátit a aby tento pohled mohl být revidován. Eh, zůstává zde celá ještě řada dalších eh, otázek, které je třeba dále probrat. Já vám děkuji za pozornost. Děkuji vám. Tlumočníci lapali po dechu. Hm. Já vím, že je to novinka pro ty, kdo zde hovoří eh, poprvé, ale prosím, snažte se hovořit pomaleji, protože se to eh, obtížně tlumočí, pokud hovoříte rychle. Nicméně vám děkuji ještě jednou a předávám eh, slovo dalšímu panelistovi, panu Geritu Hornungovi z Univerzity v Pasově který se zabýval otázkou informatiky a jedním z prvních osob, které se zabývaly výzkumem souvisejícím s tímto návrhem Evropské komise. Prosím, máte slovo. And, um, I also have a bad record. Děkuji. Také já mám um, tendenci hovořit rychle. Děk- Chci poděkovat komisi za tento návrh, protože máme celou řadu hodnotných návrhů v tom textu. Uh, Nicméně přesto se zaměřím na ty bordy, které si myslím, že by se mohly zlepšit, co se týče osobních eh, práv a ochrany dat. Především práva mm, subjektů, ty jsou, nebudu se zaměřovat na existující, ty už jsou eh, tablovaná, ale zaměřím se na to, co je nové. Eh, profily Mm, to je sběr velkého počtu dat o jednoho, mm, o jednom individu, o jednom člověku. To se omezuje, tato opatření, pouze na následná opatření, nikoli tedy na vlastní profilování, ale na následná opatření. Ale už to profilování samotné je problematické. Důležité jsou omezení um, souhlasu a nerovnováhu mezi množstvím dat a kontrolou. To je krok dopředu, mělo by to zůstat v tom návrhu, mělo by to být specifikováno, v kterých případech tato nerovnováha um, má zůstat. Eh, bod obnovení, úvodní bod 44, to by mělo být zachováno dále. Práva datových subjektů by eh, mohly využít eh, z technologie na zvýšení ochrany soukromí, takzvané CAT. Co se týče mm, designu té technologie a eh, principů mm, regulace, jste se možná všimli, že se tam nehovoří o anonymizaci a synonymizaci. S tím souvisí um, další nástroje na ochranu dat, eh, seals and marks, pečeti a eh, značky. Eh, tady se používá termín encourage, tedy podporovat mm, tyto nástroje. A my musíme ale říci legislativě, jak by se to mělo dělat, jaká jsou aplikovatelná kritéria a jaké budou právní důsledky této, těchto um, pečetí nebo značek. Z německého hlediska všechny tyto uh, věci se diskutují ve uh, národním právu a jeden důvod, proč selhala národní legislativa, je, že se na tom poslanci neschodli. Takže by to nemělo být ponecháno na komisi, mělo by to zůstat, v ná... mělo by to být zahrnuto do návrhu samotného. Co se týče stávajících a navrhovaných práv, tady je, to je otázka prosazování nebo uplatňování práva, které budou efektivní pouze, pokud budou existovat příslušné mechanismy. Koncesní mechanismus, mechanismus koncentrace se zdá být problematický. To je jeden příklad. Ten návrh správně nutí členské státy, aby dali národním dozorovým orgánům nezávislost. Na, úroveň, na evropské úrovni však komise má konečné slovo v jednotlivých případech, což neodráží princip nezávislého dozoru nad ochranou dat. To je nekonsistentní. Mělo by se to změnit v té reformě k tom, těm dvou novým právům. Všim nositelnost dat právo převádět eh, to z jednoho kontrolního orgánu na jiný. To by mohlo zabránit efektům lock-in, ale nebude docházet k přechodu od jednoho kontrolního orgánu na druhému eh, v sociálních sítích, když protože pak byste ne, nemohli komunikovat se svými bývalými přáteli, takže by to práva nebyla využitelná. Takže to ne, nejde jenom o portabilitu dat, ale i o interoperabilitu a to nejsou tedy jenom otázky ochrany dat. Co se týče toho nechválně známého práva být zapomenut, to je příliš silný výraz na to, co se navrhuje v návrhu komise. Tady je, mm, pra, jde o to, aby ten, kdo mm, veřejnil ty data, aby poku, mm, informoval, pokud ten první orgán má, eh, je vymazal, takže by měl být informováni všichni, aby ten, že ten subjekt už nechce ty data zveřejňovat. Ve většinou eh, mě případů ten eh, kontrol, který je zveřejnil, neví, jaké třetí strany je dále zpracovávají. Dále povinnost informovat není právo datového subjektu a není to právo být zapomenut. To, že musíme zmírnit ten konflikt mezi na jedné straně svobodou projevu a mm, právo nejen na eh, osobnosti, nejenom na ochranu dat. Cílem je řešit podstatné problémy a skutečný problém je v článku 80, protože tam jsou výjimky a pro členské státy, co se týče svobody tisku a projevu. Není možné zajistit obojí. Jednak evropské právo na to být zapomenut a národní ustanovení týkající se svobody tisku a projevu, protože tato ustanovení dá těm kontrolorům právo tady si něco pamatovat a musíte nějak sladit to právo na zapomenutí právo na, s tím právem e, si něco pamatovat principy mm, jsou odvozeny ze stávající směrnice a já chci zdůraznit tři body. Nejprve právo na. Mm, eh, měl by se ten právní základ eh, zachovat s tím, že žádná data by neměla mít mm, menší význam. Pokud věříme, že, data, že jsou data, která nejsou významná a že by se měly uvolnit omezení, um, kontroly, tak by to mělo být v rámci daty ochrany, nikoli um, aplikability. Další problémy. Za prvé, ve stávajícím návrhu je zpracování dat zákonné, pokud to je nutné pro něco, co se dělá ve veřejném zájmu. To je článek 6, to je velice široké, především co se týče před konceptu veřejného zájmu. Uh, Eh, podle, vedle článku 6.3 nejsou další požadavky, mm, takže vysvětlení, takže je to skutečně poměrně vágní, co je veřejný zájem a co je úkol, který členský stát eh, plní. Jeden příklad v svém shrnutí, který bych chtěl projednat, eh, co se týče implementace registru občanů nebo pasů, pasové Gendy, jaké úkoly členské státy, o, o, o čem mohou ty členské státy rozhodovat? Mohou definovat jenom e, cíle jako vedení registru obyvatel nebo vydávání pasu, a nebo přesné na pravidla, například pro sběr dat, jaká data se mají sbírat, jak dlouho se mají ukládat, dále transfer jiným orgánům, přístup pro soukromé Dále přístup soukromých k těm mm, registrům a tak dále. To by se mělo dále vysvětlit v legislativním procesu, protože pro mě to, mého hlediska to není jasné, co vlastně dělají členské státy. Další se týká legitimních zájmů, kontrolovala článek 6f případě, že soukromá osoba dá kontrolorovi právo zpracovávat data, tak toto ustanovení by mohlo znamenat, že zbytek článku 6 by ztratil význam pro soukromé kontrolory v závislosti na tom, co je považováno za legitimní v tomto z tohoto hlediska. Mělo by být vyjasněno především, co se týče právního vztahu mezi subjektem a kontrolorem, eh, který je eh, předmětem smlouvy. Tento kontrakt by neměl být um, jaksi uh, podřízen nějakému vágnímu legitimnímu zájmu. Další uh, a toto a další vysvětlení by mělo být součástí nařízení samotného. Ještě se vrátím ke kompetenci komise, které jsou, myslím, příliš široké, co se týče delegovaných aktů, o kterých se tady již mluvilo. Takže podle současného eh, návrhu věřím, že komise získá celou řadu kompetencí, které jsou příliš široké a otevírá to otázky, co se týče primární legislativy. A to platí i pro právo eh, principy ochrany dat. Děkuji. Děkuji mnohokrát i za dodržení časového limitu, což je skvělé a můžeme nyní dát slovo eh, dalšímu řečníkovi. Je to eh, Jean Goni. Je ředitelem pro ochranu soukromí Evropa, eh, střední eh, východ, eh, firmy Microsoft. Původně pracoval také pro francouzskou firmu DPA a také přednášel na univerzitách, takže má pohled z různých perspektiv. Máte slovo. Děkuji. Já také využiji možnosti hovořit rodným jazykem. Doufám, že nebudu mluvit příliš rychle. Chci se zaměřit na několik bodů. Děkuji vám, pane zpravodaji, dobrý den vám všem. Třeba, že hovořím francouzsky, budu využívat anglický slov, protože zpracovatel údajů a kontrola mi připadají jednodušší anglicky. Především si zdůraznit, že eh, když se podíváme na titul těchto eh, tohoto zasedání, tak je to Building Trust, neboli budování důvěry. To znamená, že chceme vytvářet eh, důvěru. Můžeme si předtím, eh, pod tím vy, mm, představit, eh, co chceme. Důvěru mezi podniky, podniky nebo firmami a jedinci. Samozřejmě tu nová technologie, jako například cloud computing, a my nevíme, co se vyvine v následujících letech. Máme Twitter, Facebook, před třemi lety eh, to v podstatě neexistovalo. Věci jdou tak rychle, že je zapotřebí nový eh, právní rámec budovat tak, aby budoval důvěru, ale na příštích 20 let. Poslední eh, právní norma má 17 let, takže si myslím, že zapotřebí, aby nová legislativa opravdu pokrývala následujících 20 let. Od Ehm, doby té poslední směrnice se mnohé změnilo a je to opravdu fantastické před vámi o tomto tématu hovořit. Především mám tedy čtyři body, o kterých bych se chtěl zmínit a budu se snažit tedy zachovat limit deseti minut. Pro naše firmy či podniky, eh, ať už je to tedy Microsoft nebo malé střední podniky, pro všechny je důležité mít eh, důvěru a důvěru je možné mít jen pokud jsou jasná pravidla. Žádnou hru nemůžete hrát v reálném životě, pokud předem nejste maximálně seznámeni s jejími pravidly. A my teď jsme svědky toho, co by bylo třeba ještě více rozvít v návrhu tohoto textu. Především je zásadní, abychom měli skutečnou harmonizaci. Všechny podniky, o kterých se může hovořit, všechny jsou velkými fanoušky toho, aby ten stávající text byl nařízením, aby dosáhl tedy maximální harmonizace. Skutečnou otázkou ale je, co je to dobrá harmonizace. Vynořují se otázky, na které můžeme odpovídat, odpovědi některé už máme. Ale aby byla harmonizace, potřebuje jasný konsensus toho, co bude tou hlavní provozovnou. To je musí být jedna z našich hlavních priorit. Naše podniky musí mít jasno, s kým budou jednat, že zde bude tedy jedna, jedna protistrana, že to bude nějaký národní ochránce, nebo kdo to bude, aby tedy byl jenom jeden orgán, na který se budou obracet. Můžeme si to představit tak, že, tě, že to budou nějaké primární či sekundární orgány, Nicméně musí zde být jasná pravidla. Co tedy bude tou eh, hlavní provozovnou, tím eh, hlavním centrem či orgánem? Eh, Microsoft spolupracuje s mnoha podniky, některé jsou tedy zpracovateli, některé jsou kontrolory těch údajů. Velice důležité je to, aby podnik, který je současně zpracovatelem i kontrolorem údajů, aby tedy věděl, s kým jedná, aby měl nějaké to, to hlavní Eh, aby měl hlavní eh, provozovnu jistou, aby věděl, s kým má jednat, aby to nebyl eh, jeden den jeden partner a druhý den jiný partner. Podniky nemají někdy tuto jistotu, pokud jsou současně jak zpracovatelem, tak kontrolorem údajů. Potřebujeme tedy jasné definice zpracovatele a kontrolory údajů. A já se omlouvám, že o tom teď hovořím. Já eh, jsem velice rád, že zde máme tento dokument o Evropského parlamentu, který vám teď ukazuji. Možná je vhodný okamžik o tom teď promluvit. Eh, Vyšel před několika eh, dny od DG IPOL. A zde, já bych chtěl vybídnout, abyste ten dokument přečetli, je velice dobře napsaný a je zde velice detailní komentář o tom, co by se dalo zlepšit v návrhu tohoto nařízení. Jasně se zde hovoří o tom, že tento návrh týkající se kontroly údajů a kontrolora údajů, by měl eh, by měl umožnit eh, zjistit, co se bude dít s těmi údaji, ale pokud se používá cloud computing, tak to velice těžko jde, protože eh, condition and means, neboli podmínky a, a způsoby nebo prostředky jsou těžko definovatelné v tomto případě. Úlohy kontrola jsou tedy omezeny na cíle, na purpose a je třeba tedy jasně eh, vyjmenovat úlohy kontrolora a zpracovatele údajů. Velice důležité je tedy, aby byla jasná pravidla, eh, hlavní provozovatelna a, pro, a potom úloha kontrolora a zpracovatele údajů. Já jsem přesvědčen o tom, že, že Evropský parlament se o to velice dobře zhostil. Co je zapotřebí ještě dosáhnout, aby, aby lidé měli důvěru? je zapotřebí jasně vědět, jaké budou například sankce. Pokud někdo bude jednat špatně, porušovat pravidla, tak za to bude potrestán. Je třeba toto vyjasnit. Máme tu článek 79 ohledně administrativních sankcí. Tam se hovoří o sankcích, pokud někdo úmyslně něco špatného udělá. To je úplně normální, to je velice dobře, je běžné nebo normální, aby někdo byl potrestán, pokud eh, poruší eh, něco ohledně eh, osobních údajů, ale pak je to otázka nedbalosti. Co to je nedbalost? Pokud chceme trestat podnik za to, že je nedbalý, musíme stanovit také jasná kritéria, která budou prodiskutována s ložou aktérů, protože nelze trestat jen za nedbalost. Musíme prokázat, že skutečně ta firma porušila své povinnosti. Ještě k sankcím. Paní Karamanli se zmiňovala o aktech v přenesené pravomoci. Já se zmíním jen o jedné věci. V současné době je zde eh, možnost různých změn prostřednictvím akt v delegované pravomoci. Jedná se o technické standardy, eh, které prozatím například nejsou známy. Ale trestat podniky eh, ohledně něčeho, co ještě není známe, je mm, poněkud zvláštní, není to vhodné, měli bychom umožnit předvídatelnost dalšího eh, vývoje. Mm, mějme na paměti malé a střední podniky, které mají například 200 zaměstnanců, aby věděli, co budou dělat nebo v jakém rámci se mohou pohybovat v následujících několika letech. Eh, mám ještě eh, tři minutky. Chtěl bych se tedy zmínit o tom, že Eh, k tomu, aby byla dosažena důvěra, je zapotřebí mít motivaci, aby eh, firmy, aby aktéři se snažili udělat eh, co možná nejvíce, aby byli ochotní, motivováni. Evropská komise by je taky nějak měla motivovat například nějakou odměnou, například certifikací nebo nějakým etickým kodexem v takovém případě to musí být skutečně globální etický kodex nebo pravidla na evropské úrovni. Pokud se to podíváme s určitým odstupem, všeobecná filozofie tohoto textu je zaměřena tak, že se dává celá řada práv subjektům. My nejsme spotřebitelé, jsme také subjekty v určitých případech. Chceme eh, práva eh, na to, abychom si mohli stěžovat a abychom měli eh, práv na přenositelnost údajů. Ale je třeba jasně vyjasnit eh, povinnosti jednotlivých eh, subjektů i těch podniků. Eh, a v případě, že nebudou plnit, jaké budou tedy sankce. Ještě mám dvě minuty. Je třeba vyjasnit jeden základní termín, který souvisí právě s důvěrou. A to nenacházíme přímo v tomto textu, ale mělo by to být součástí generální filozofie. Nemůžeme mít důvěru bez transparentnosti pro mě důvěra souvisí s transparentností. Jdou ruku v ruce. To je úplně normální. Nicméně toto slovo znamená mm, něco, co se vyvíjí, pohybuje. Eh, důvěru je třeba budovat, rozvíjet. Je to článek 29 kde se hovoří o transparentnosti. Pokud máme nějaký eh, oblak, cloud, tak je zapotřebí dosáhnout eh, jeho transparentnosti, abychom viděli, co je uvnitř. A důvěry ho skutečně nelze dosáhnout bez transparentnosti. Eh, základní eh, povnosti, tedy je, aby pro podniky, zde byla jakási e, transparentnost. Například, když si na dveře dáte cedulku e, nerušit, tak e, počítáte s tím, že nebudete rušeni. Je zapotřeba, aby toto regulátor toto všechno věděl, aby si to uvědomoval, aby toto všechno bylo nějakým způsobem zakotveno v tom návrhu. Merci, monsieur. Děkuji vám. Eh, pane Goně. Dalším řečníkem je paní Nuria Rodriguez, která je vedoucí referentkou pro právní záležitosti z Evropského svazu spotřebitelů. Vítám vás a předám vám slovo. Děkuji vám. Děkuji výboru Libe za svaz spotřebitelů, máme 32 um, ehm, združení národních. Eh, eh, Takže zastupujeme 42 velmi respektovaných eh, nezávislých spotřebitelských asociací. Já bych chtěla předložit několik obecných úvah o tom, co si myslíme o tomto velmi novém návrhu nařízení o ochraně osobních údajů a e, poté bych e, se ráda ponožila do několik podrobností a bude-li čas, tak bych se ráda dotkla e, právních zásad a také právního základu nebo právních základů zpracovávání dat. Takže k obecným úvahám o návrhu nařízení BOK, tedy naše Asociace spotřebitelských organizací vítá nový návrh předložený eh, komisí o ochraně osobních údajů. Obecně eh, věříme, že tento návrh představuje výraznou změnu, jak již eh, to dnes několikrát zaznělo. Je to výrazná změna a zlepšení vůči stávajícímu rámci. Také se domníváme, že ten návrh vytváří dobrou rovnováhu mezi na jedné straně potřebou efektivního systému ochrany e, dat a e, na straně druhé, aby e, podniky nebyly nadbytečně zatěžovány byrokratickou zátěží. Vyplývá mm, mm, to zejména z eh, eh, rozšíření eh, podnikatelských aktivit, které mm, těží z osobních údajů a vůbec ze zpracovávání údajů. Ve světle těchto Eh, tohoto vývoje. Budoucí rámec by měl zajistit, aby mm, právo na osobní údaje eh, nebyl mm, podkopán mm, pouze proto, že je nyní eh, snaží se prolomit do soukromí jednotlivců. Naše hlavní starosti, už to zaznělo z úst zástupce Microsoftu a ráda, jsem ráda, že, že se tím zabýváte i vy. Takže naše hlavní starost se týká nedostatku transparentních informací a komunikací mezi podniky a spotřebiteli velmi často spotřebitelům není sděleno, že jejich osobní údaje jsou zhromažďovány, zpracovávány a dokonce komercializovány eh, předmětem obchodování a často s tím musíme prostě žít a bez eh, možnosti eh, do toho zasahovat a e, je e, e, také často pro obyčejného spotřebitele velmi složité pochopit právní předpisy o ochraně soukromí. Co dělají spotřebitele? spolehají na takzvané default settings, protože nevědí, co dělat a to jsou tedy určitá řízení urovnávání sporů, která jsou ale velmi zdlouhavá, plná žargonu, nesrozumitelného pro e, obyčejné lidi. Dokonce někteří právníci tomu e, nerozumí na to pak um, obyčejní lidé. Um, my se domníváme ale, že nový návrh obsahuje hlavní prvky a děkujeme za to komisi, které zajišťují, aby spotřebitelé byli lépe informováni o využití eh, jejich dat a mm, eh, také to obnoví ehm, vlastně kontrolu spotřebitelů nad svými osobními daty. Ten návrh rovněž vylepšuje situaci spotřebitelů, ehm, eh, kdykoliv dochází k porušení porušení práv ochrany osobních dat. A na straně eh, druhé eh, návrh také zakotvuje eh, právo asociací a různých subjektů usilovat nebo dovolávat se svých práv právě právní cestou. K tomu se ještě dostaneme. Pokud jde o práva tzv. datových subjektů, Ehm, tak eh, konkrétně řečeno, naše asociace BEUK velmi eh, vítá eh, zahrnutí nových zásad transparentnosti do článku 11 a také posílení inform, povinnosti informovat ehm, na rozdíl od stávající směrnice. My podporujeme záměr, nový záměr na právo na zapomenutí, jak je to uvedeno v článku 17. Mnohé studie a průzkumy ukázaly, že právo na vymazání osobních dat je často ignorován, ignorováno. Nicméně eh, my se domníváme, že koncepce být zapomenut může být zavádějící pro spotřebitele, protože v praxi, jak to již tady zaznělo před několika minutami, v praxi existuje eh, řada omezení těch možností vymazávat osobní eh, data v digitálním prostředí. Za prvé, právo na zapomenutí nemusí nutně být kompatibilní se zásadou svobody projevu a také eh, to provádění eh, práva na zapomenutí a eh, prosazování nesmí eh, eh, implikovat aplikaci eh, technických prostředků, které povedou k profiltrování online komunikací. A nakonec v některých případech bude nemožné informovat všechny třetí strany, jimž byly údaje zveřejněny a také dohledat všechny potřebné vazby a kopie údajů. Nicméně je důležité um, také v souvislosti s přenosy, no, přenositelností, že je nutno zabezpečit transparentnost. Transparen- přenositelnost dat je velmi uh, nové právo, dosud neexistovalo. Uh, a vzhledem k mm, překotnému vývoji v technologiích velmi mm, vítáme e, toto právo e, na přenositelnost. Obdrželi jsme zprávy od našich členů, které ukazují, že e, v současnosti kdykoliv se uchovávají údaje na online platformách nebo službách, například sociálních sítích, e-mailových servisech a tak dále, tak často spotřebitelé nemají možnost přesouvat e, údaje od jednoho poskytovatele služeb k druhému. Tato situace je nekompatibilní s právem spotřebitelů na to, aby měli vždy e, kontrolu nad svými údaji. A také e, to porušuje e, hospodářskou soutěž mezi poskytovateli e, služeb. A také to zabraňuje přestupům od jednoho poskytovatele k druhému. Také vítáme zahrnutí pravidel o praktikách profilování do návrhu nařízení doznalo to určitého zlepšení propagace podnikatelských modelů, které využívají profily jednotlivců, se v internetu množí a většina spotřebitelů si vůbec neuvědomuje, že tyto praktiky existují. Spotřebitelé neznají případné výhody, nevýhody či důchod, důsledky toho, že jsou profilováni. Celk celkově lze říci, že podporujeme přístup eh, návrhu eh, k mm, profilování, nicméně Eh, musíme zajistit ještě určité konzultace, eh, tak aby bylo zajištěno, že spotřebitele budou mít kontrolu nad svými údaji. To znamená, eh, bude zde právo namítat proti profilování a to by mělo jít ruku v ruce s právem na informování o metodách a opatřeních, které se používají v rámci propagace tohoto ekosystému a také o Eh, významných dopadech, které tato opatření eh, mohou mít na datový subjekt. Ehm, dále velmi podporujeme ehm, eh, zavedení ehm, povinností oznámení v případě porušení dat. V podstatě spotřebitelé tady mohou utrpět stejnou anebo ještě větší škodu v ehm, když dojde ke zveřejnění eh, neoprávněnému eh, podrobností o jejich bankovních účtech eh, nebo mm, účtech za používání telekomunikačních prostředků a tak dále. Souhlasíme, aby mm, pouze ta porušení, která nepříznivě ovlivňuje jednotlivce, byla mm, sdělována datovému subjektu. Pokud jde o obsah e, toho sdělení, tak ten držitel by měl informovat spotřebitele o e, způsobech, jak e, usilovat o zjednání náprav, nápravy. Může docházet i k určitým hromadným žalobám. Já se pomalu s časem schyluji ke konci, takže bych chtěla ještě jednou vyjádřit svou naději, že budete mít na mě otázky a předem děkuji za plodnou debatu. Děkuji. Thank you also. Rovněž děkuji a neposlední řadě, jak jsem již avizoval, zde máme profesora Simona Davise z Univerzity London School of Economics, který je proslulý eh, svým studiem a výzkumem v eh, oblasti ochrany osobních dat. Prosím, máte slovo. Děkuji, pane předsedo, děkuji Libe a děkuji parlamentu za možnost tady promluvit z historického hlediska na začátku léta mm, jsem byl mm, autorizovan, abych provedl hodnocení těch nařízení. A výsledek není to, co jsem já očekávala. Vysvětlím proč. Původní myšlenka bylo formální, tradiční um, konzultace zainteresovaných stran a akademická analýza společně s um, feedbackem komisi. Ale nevyšlo to tak, ne, nedopadlo to, jak jsem předpokládal. Museli jsme eh, jak si zvolit neformální dlouhodobé struktury. Proč? Eh, tedy nejprve dobrá zpráva. Léto jsme strávili eh, to se netýkalo hlavně těch obvyklých zainteresovaných, ale mluvil jsem asi s dvěma až třema tisíci zainteresovaných především online sociální sítě a na veřejných setkání abych zjistil, jak se veřejnost staví k těm návrhům. A dobrá zpráva je, ta bude krátké, že ty principy jsou správné a základy těch nařízení, do nařízení má celkem uh, univerzální podporu i mezi skeptiky. Takže Eh, dále se zdá, že infrastruktura pro ochranu dat v Evropě má podporu širokou a tím myslím opravdu širokou mm, podporu. To je tedy dobrá zpráva. Ale e, ta problém nebo ten, to složit, složitost je v tom, že není dohoda prakticky eh, mm, je, k žádnému jednotlivému bodu toho nařízení. A to proto, že tam jsou dvě taková dědictví. Jedno z nich je, že od, rok, od směrnice z roku 95 byla mm, jaksi široké povědomí o nárůstu dohledu ze strany státu. 80% souvisí s soukromým sektorem a 80% těch Ehm, rozhovorů, které jsme vedli, bylo přes veřejný sektor a týkal se toho jaksi velkého bratra, eh, obavy z toho velkého bratra. Kontroly a eh, dozorem se, staly, se stalo tedy eh, základním mm, zájmem veřejnosti a to se potvrdilo v průzkumech veřejného mínění. To je tedy první věc, ta složitost nebo snaha přesvědčit lidi, že se navrhuje řešení. A druhé, a tady hovořím o veřej, široké veřejnosti, že existuje jaksi vnímání eh, selhání institucí, um, regulátorů pro ochranu dat. To není univerzální, není to všude v Evropě, například ne všude v Německu, nebo ne ve Skandinávii, nebo Francii ve zbytku Evropy ten dojem selhání, které není nutně zaměřený na orgány pro ochranu dat, ale obecně eh, co se týče právního státu, je téměř eh, na hranici cynismu. Od roku 95 nyní čelíme těmto dvou takovým dědictvím nebo imperativům, které e, řídí veřejné mínění, což samozřejmě e, ovlivňuje opozici nebo podporu zainteresovaných stran. Když se vrátím k těm zásadním otázkám pro tu navrhovanou mm, nařízení. Je tady několik zajímavých um, výsledků v celou komunitu. A co je zcela zásadní pro diskuzi o mechanismech, že se e, zdá, jakési, že tady je jakési univerzální zákon, téměř fyzikální, který říká, že kdykoliv občanská společnost, um, spotřebitelské organizace nebo dotčení občané žádají, aby bylo něco mm, definováno nebo omezeno nebo nebo něco by se mělo striktně definovat, tak průmysl, podniky chtějí pravý opak a naopak. Když chce průmysl Mm, podnikatele mm, přesnou definici veřejnost jenom volnou no, definici. A to platí téměř všude. Nebudu z toho vyvozovat závěry, ale navrhuji a dokumenty předložím sekretariátu. Domnívám se, že musíme toto, jak se dostat od polemiky do bodu, kde se e, ty názory přiblíží k nějakému středu. A to nebude snadné, protože e, jednoduché definovat dynamiku problému. Je tedy 28 zásadních otázek, které se objevily v tom nařízení které všichni souhlasili, musí, potřebují přesnější definici, větší transparentnost. A na začátku toho seznamu z hlediska veřejnosti je role národních um, orgánů pro ochranu dat, vnitrostátních orgánů. Nejenom jejich pravomoce ale také jejich um, určitá konsistentnost, vytrvalost přes hranice, jejich technické uh, povědomí. To jsou čtyři oblasti, které jsou předmětem zájmu veřejnosti. Aplikovatelné právo, nebo mm, to je vlastně takový spící drak, transponování na vnitrostátní úrovni, konsistence. A no, i když jdeme do detailů, když zainteresované strany hovořily o otázkách jako soukromí, um, podobně, tak se zase objevoval cynicismus z oblasti um, Eh, týkající technologií, které zvyšovaly um, soukromí. Lidé chtěli vidět důkazy. A ze všech otázek vlastně vyplývá jedno důlež, jednoduché poselství, a to uh, eh, zdůrazilo několik řečníků. Delegované potenciál pro delegované uh, kroky, úpravy vyvolává nedůvěru. Uh, je malá důvěra eh, pro to, aby delegované akty byly transparentní, aby tam byla zodpovědnost, aby byly spravedlivé. Je třeba udělat více při definování, eh, jak se to dostane k veřejnosti, ty delegované eh, úpravy, jaké tam budou záruky, jak ten proces bude kvantifikován, tak aby byl konsistentní tak aby eh, tam byly, bylo určité zajištění výsledků. Tento proces bude pokračovat eh, během podzimu a jednu věc chci zdůraznit jako zcela zásadní, kritickou pro úspěch tohoto nařízení. Hm, děkuji. Thank you very much. Děkuji. Tady je celá eh, řada zajímavých otázek. Máme tady eh, žádosti ze strany národních parlamentů i ze strany poslanců Evropského parlamentu. Ty eh, požadavky stále přicházejí, už máme tři. Takže začnu Gerdem Reichenbachem z německého Bundestagu. Máte slovo? Děkuji. Také z našeho hlediska návrh nařízení evropské eh, harmonizace vítám data, především agregovaná data, mají, nabízejí ekonomické výhody a problém je, že se, tady, že se to dotýká se učení a e, důstojnosti lidí. Já mám celou řadu připomínek té směrnici, kde je mm, kde by ta směrnice je dobrá a kde by bylo třeba zlepšení. Začnu tím, že řeknu, že musí být jasně řečeno, že tato směrnice platí jenom ne pro oblast zpracování dat, ale také pro smluvní vztahy, kde se nabízejí služby a mm, reklama na služby především sociální uh, sítě a podobně. Podle mého hodnocení by mělo být jasně řečeno, že nařízení ochranu dat pratí i ve zpracování dat evropských občanů v jiných zemích. A nesmí to stávající smlouvy tedy uh, narušovat. Třetí bod – a to je jasné eh, zdůraznit, že když nařízení je neformální, tak není možné, aby evropské instituce byla výňata z eh, platnosti toho eh, nařízení. To by otázka důvěry v delegované právní úpravy, tak to už o tom už se hovořilo. Portabilita, přenositelnost, to je zásadní věc v tomto nařízení protože to se týká budoucnosti. To není jenom otázka, zda data ze sociálních sítí jsou tam zahrnuta, anebo, ale také s internetem eh, eh, vlastně závisí na zpracování dat. Velká část vlastních dat je toho součástí a když chceme mm, přenositelnost, to znamená, vytvoříme nějaké standardy, tak vlastně mm, váříme nová data, což je centrální uh, e, otázka. Poslední věc je otázka dětí. Otázka dítěte tedy z německého hlediska, mého hlediska, ta, ta hranice Ehm, bychom se měli or, orientovat podle průměrné teda hranice v Evropě a profilování u dětí by se mělo vyloučit. To je eh, problematické, když poskytovatelé vlastně využívají profily lidí, kteří se stále, osob, které jsou ve vývoji. Uh, Paní Rodriguez o tom už hovořila. Tady je potřeba um, úprava pro, na odškodnění uh, pro případ škody, které vzniknou um, podobně jako uh, u automobilů, tak i podobně uh, by to mělo platit pro oblast zpracovávání dat. A třetí bod prosazování proč, já nechápu, proč by pro eh, ně měli eh, platit jiná pravidla, než eh, platí jinde pro hospodářskou soutěž. Aspoň ty, u těch sankcí nebo u trestů by to mělo být podobné. Takže na to bych chtěl apelovat, aby existovala rovnost v, konkur- v právu hospodářské soutěže Eh, ti, kteří závis, eh, pro ty, kteří obchodují s, s analogovými, tak i s digitálními daty. Děkuji, pane Reifenbach. Pokud chcete, můžete se také vzít e, slovo další řečníci i poslanci Evropského parlamentu Mohu, se mohou přihlásit o slovo. Další řečník je pan Kališ z polského Sejmu. A předseda výboru pro spravedlnost a lidská práva. Děkuji vám. A omlouvám se, že si že hovořím již tomuto druhému tématu. Já jsem otcem polské legislativy zaměřené na ochranu osobních údajů. A také jsem pracoval jako ministr vnitra, takže jsem viděl situaci z obou dvou stran. Nyní předsedám parlamentnímu eh, výboru pro lidská práva, takže eh, vás eh, žádám tedy o strpení. Pan Hornung řekl něco nesmírně důležitého. Regulace ne, neobsahuje mechanismy efektivní kontroly. Paní Karamanli řekla opak zpracovatelé údajů budou kontrolováni. A pan Davis uvedl, že jednou ze zásadních otázek je jak evropská společnost stráví dopad eh, tohoto nařízení. A já mám celou řadu dotazů na vás všechny. E, rozsah a pole působnosti e, této legislativy je zatím nejistý, nepřesný. Co to znamená e, rozsah působnosti veřejné zprávy nebo zprávy údajů protože se může jednat o e, správce z třetích zemí nebo kteří sedí v třetích zemích. A ty se nemusí snažit o dohodu o ochranu osobních údajů s Evropskou unii, jak by to mělo být e, podle tohoto nařízení. Za druhé, zmiňuje se Eh, subjekt eh, získávání údajů ze zemí mimo Evropské unie. Víme, že zde jsou lidé, kteří dočasně pobývají v Evropské unii. Je to ono, nebo to znamená něco jiného? Polsko je zemí, stále více zemí, které, ve které se do které přijíždí stále více imigrantů, zejména z východu a ochrana jejich práv je také extrémně důležitá. Pak mám konkrétní dotaz na pana Hornunga. Pro eh, subjekty získávání údajů, kteří pocházejí ze třetích zemí, eh, bude nesmírně obtížné dosáhnout prosazování svých práv. Eh, administrátoři ze zemí EU budou eh, stiženi dodatečnými výdaji ohledně eh, zachovávání těchto práv pro osoby z třetích eh, zemí a to bude narušovat hospodářskou soutěž. Za třetí, obsahuje toto nařízení nebo tato právní norma nějakou úpravu, která by umožnila, že to bude efektivně Eh, efektivně prováděno, anebo se otevřejí dveře různého obcházení. Děkuji, to byly významné otázky. Mm, nejdříve si vysvětlíme všechny dotazy. To je pan Milče Bačič eh, ze španělského kongresu. Prosím, máte slovo. Děkuji vám. Děkuji vám, pane předsedající. Já bych chtěla zareagovat na to, co uvedl pan Davis. Velice dobře eh, může srovnávat různé reality. Eh, určitě víte, že španělský úřad pro ochranu údajů funguje velice dobře a je takovým eh, odkazem nebo referencí pro další členské státy. Já to říkám proto, abychom si neudělali zjednodušený obrázek. To nebývá vždy to nejlepší. Španělská společnost velice dobře zná a přijala a uznává tento orgán a eh, jeho kompetenci eh, ve Španělsku, protože funguje velice oficiálně, nezávisle, eh, má pravomoci sankčním spolupracuje s našimi soudy eh, v běžné, běžných věcech. A proto nás znepokojuje návrh evropského zařízení, které by si přálo vytvořit právě to jednotné kontaktní místo. Virtuálně to vypadá jako velice dobré opatření, může to znamenat eh, využití jednotného, jediného postupu, může to být pozitivní pro podniky. Nicméně, eh, aplikace tohoto postupu může přinést problémy občanům. Vysvětlím proč. V tom smyslu, že tento orgán bude dál od občanů. A to zejména v zemích, kde takovýto orgán už je uznávaný a má tam velký význam, což může vést ke stížení přístupu de facto k podobnému orgánu. Za druhé to může, může způsobit takové potíže, Eh, které budou spočívat v tom, že nebudeme vědět, co si počít eh, s nějakým rozhodnutím nebo nějakým případem, eh, s tím, že nebudeme vědět, na koho se přesně obrátit. Na jaké soudy se máme obrátit, zda se můžeme obrátit na soudy a podobně. Takže tady si myslím, že ty vztahy mezi administrativní a soudní složkou mohou být problematické. Nemůžeme nechat eh, akty přenesené pravomoci v komi- eh, na komisi i do budoucnosti a musíme toto všechno vyjasnit nařízení samotném. Jaká řešení můžeme najít? Jak rozlišit mezi aplikací eh, nařízení pro firmy a podniky na jedné straně a pro občany na druhé straně. Pro občany by vždy měly, měla platit národní pravidla, tak eh, to funguje i v jiných částech legislativy, například v pojišťovnictví, bankovnictví, eh, v oblasti eh, používání léků a podobně, a léčiv. Celá řada jiných druhů legislativy nám může pomáhat. Děkuji vám. Jako další paní Triplo za socialisty demokraty v Evropském parlamentu. Srdečně děkuji. Měla bych eh, dva konkrétní dotazy eh, adresované na dva referenty na eh, pódiu. Paní Karamanli, pokud se mi správně pochopila, mluvila o tom, že profilování má být omezeno. A tady Mám otázku v souvislosti i s udělováním souhlasu. Co přesně tím rozumíte? Jestliže si něco objednám online, tak je jasné, že tam zadám svou adresu, musím uvést případně i číslo účtu. Může se stát, že poskytovatel eh, pak eh, vytvoří profil z mých údajů a bude mi zasílat, eh, zasílat cílené nabídky Ehm, což nepotřebují. Ehm, můžu eh, si ale také do, mm, představit, že vytvoří eh, z mých údajů profil, aby je pak postoupil třetím. Takže eh, co má být nyní zakázáno? Profilování v určitých mm, ohledech, anebo bude pak zapotřebí výslovného souhlasu ehm, pro každý případ profilování. To by, myslím, bylo důležité. Vytváření profilu u dětí. O tom již hovořil můj kolega pan eh, eh, Reichenbach. A eh, pak mám ještě dotaz na zástupce společnosti Microsoft. Šlo o otázku trestu na straně jedné, které bych také nesnižovala. A na straně druhé, zdali není zapotřeby vytvářet nějaké odměny nebo pobídky, motivace. Jak to přesně myslíte? Jestliže již nyní podnik, který eh, tady diskutujeme, eh, začne provádět, pak eh, to můžeme s pochvalou zmiňovat. Ale měla bych problém s tím, kdyby po přijetí nařízení v platnost bych si začala vymýšlet určité odměny za to, když budou provádět to, co, na čem jsme se usnesli. V tomto ohledu bych eh, tedy chtěla eh, mít, eh, mm, mít přesnou odpověď na to, co myslíte pobítkami nebo odměnami. Děkuji. Dalším je Timothy Kirkhope, evropští konzervativci. Děkuji vám, Jane. Moje otázka je adresována Simonu Davisovi a na, mm, týká se toho průzkumu, který prováděl. Jak víte, víte, já se zabývám eh, dohodou EU-PNR, jsem zpravodajem eh, v této věci a když nyní zkoumáme eh, ten univerzální rámec ochrany osobních dat, a hlavně mm, po večeři, na které jsem se včera zúčastnil, kde jsme diskutovali uh, E, e, e, narůstajícím počtu center zpracovávajících údaje na světě. Jejich počet je tak obrovský, že budou potřebovat obrovské zdroje, včetně zdrojů vody na chlazení. Takže údaje neustále rostou. A využívání nebo odebírání údajů od jednotlivců také neustále narůstá. Zpracovávání údajů neustále narůstá. Využívání, včetně komerčního využívání údajů, neustále narůstá poměrně obhajitelné eh, využívání dat eh, na ochranu před eh, pachateli a teroristy, doufám, také narůstá. Nenacházíme se již v situaci, a mluvím jako pokorný právník, ne, promiňte, žádný právník není pokorný. Takže e, nacházíme se v takové situaci, že za 10-20 let budeme žít ve světě, v němž polovina e, populace tráví eh, s většinu času tím, že poskytuje údaje a druhá polovina bude trávit většinu času tím, že zpracovává a obchoduje s údaji. Je to svět, jaký si představujeme a jaký chceme mít. E, a jako někdo, kdo nevinně vyplňuje eh, stále a stále tiskopisy. Pokaždé, když něco chci, pokaždé, když si něco kupuji, musím vyplnit tiskopis s 20, 30, 40 otázkami. Ovšem, co si v životě myslím a co chcem, co ch- chci. Eh, nemyslím si, že eh, to je budoucnost, kterou, po které toužím. A Chtěl bych slyšet názor eh, pana eh, Davise. A dalším nebo posledním eh, mluvčím je pan Davis z výboru pro průmysl. Děkuji. Já jsem přišel, abych se poučil a nikoli, abych kázal. Jedna stručná otázka na adresu paní Rodriguez. Zmínila se o tom, že právo na zapomenutí nemusí být nutně kompatibilní s svobodou projevu. Eh, můžete se k tomu vyjádřit blíže, protože v tom eh, prohlášení eh, cítím určitý protimluv, paradox. Děkuji. Velmi krátká, stručná otázka, takže máme dost času na toto další kolečko odpovědí od našich panelistů. První možnost odpovědět jde opět na paní Karamanli, eh, také proto, že nás musí opustit dříve, aby stihla vlak do Paříže, takže má slovo. Prosím, máte slovo, paní Karamanli. Děkuji vám, pane zpravodaji. Eh, budu se snažit tedy hovořit středním tempem, normálně mluvím velmi rychle, omlouvám se za to. A omlouvám se také, že budu muset odjet, já vím, že to text je eh, důležitý, ale my se zabýváme u nás v parlamentu eh, smlouvou o eh, stabilitě a je zapotřebí, abychom byli schopni tento dokument správným způsobem eh, probrat v našem národním parlamentu a vyjádřit se. Je tu celá řada prvků, které nás dnes vedou k určitým obavám, které sdílíme v tomto smyslu bych eh, chtěla říci, že, že jsem také proto, aby byla provedena tedy analýza, jak už uvedli kolegové z našeho francouzského parlamentu i kolegové zde dnes eh, ohledně tedy osobních údajů. Možná začnu od konce. Už to mám. Paní eh, Triple hovořila o profilování a o, o tom, že zapotřebí omezit profilování. Máme veškerý zájem na tom, aby profilování bylo správně cílené, tak aby to umožnilo také právo na zapomenutí, což je jakýmsi prodloužením práva na eh, vymazání údajů. Právo na profilování by mělo být tedy cílené a čím lépe bude cílené omezené, tím lépe budou chráněny eh, osobní údaje. Eh, také chci připomenout doporučení a Eh, usnesení eh, především Rady, Rady Evropy. Ale jsem přesvědčena, že pan zpravodaj další toto velice dobře znají a že následující práce, následující etapy nás povedou právě k tomuto eh, detailnímu prostudování a zpřesnění textu. Naše analýzy a úvahy jsme zaměřili také na to, co je třeba zlepšit v tomto textu. Došlo k obrovskému pokroku, pozitivním prvkům, které se objevily, to chci připomenout, ale také jsme z těch eh, příspěvků zaznamenali, že je třeba se zaměřit na další prvky ještě. Za prvé, mechanismus kontroly, to bylo velice dobře eh, vyjádřeno kontrolní mechanismus a pole působnosti. To spolu souvisí. Pole působnosti je nepřesné, to je pravda a to vytváří jakési nejistoty. Myslím, že ve všech parlamentech už jsme se setkali s národními orgány, které jsou nyní nejisté nebo neklidné, eh, protože určité oblasti nebyly patřičně vyjasněny. Proto je zapotřebí ještě analyzovat a detailně tedy um, propracovat eh, tento text, jak už to vedla španělská kolegyně, abychom uh, aby například se občané nevzdalovali od těch národních orgánů, jakým způsobem tedy přidružit k tomuto ty národní orgány, národní kontrolory údajů. Eh, nebo orgány pro kontrolu údajů, tak, aby byl umožněn blízký vztah mezi občanem a orgány, které eh, vnitrostátně se zabývají kontrolou ochrany osobních údajů. To je podle mne eh, takovým nutným vedlejším krokem, který musíme učinit, takovou pak jsme viděli určité eh, navýšení zodpovědnosti, které eh, se bude zakládat na důvěře, ale také bude žádat transparentnost, jak už bylo zmíněno, což patříš není ještě zakotveno v textu. A také my bychom si přáli, aby toto nařízení bylo tedy závazné, ale to znamená, aby bylo proveditelné, musí být také srozumitelné. Potřebujeme jednoduchá, jasná, proveditelná pravidla tak, aby jeho provádění skutečně bylo umožněno všem aktérům. A pak je tu otázka efektivity. Pokud je tu nějaký orgán, který na evropské úrovni eh, bude toto jaksi pilotovat společně eh, s národními vnitrostátními eh, orgány, tak je zapotřebí zajistit výkonnost, efektivitu takovéhoto systému. Potřebují tedy technická zařízení, která budou umožňovat dosažení efektivního provádění takovéhoto právního textu v jednotlivých státech Evropské unie a v celé Evropské unii. Děkuji vám. Mm, Padla řada otázek a nyní máte slovo, prosím. Dovolte, abych eh, velice stručně nejprve um, na to, co říkal pan Reichenbach z ohledně institucí, společenství. Já si myslím, že bychom je měli zahrnout do toho rámce v, v tomto, eh, pokud možno v tomto legislativním procesu nebo později. Rámec ochrany dat 21. století komise je součástí Evropy 21. století, takže by měla být součástí procesu. Dále jedna nebo dvě otázky, které se týkaly přímo mě. Nejprve se domnívám, že tyto body jsou mimo téma dnešního setkání. Co se týče rozsahu pole působnosti článku 3, tak to bude za velký problém a zítra máme dokonce dvě sekce věnované tomuto tématu, takže velice stručně k článku 3. Co ani není tak problém článku 3 je otázka, zda kontrola je ehm, v rámci mimo rámec Unie, to je problém, který bychom měli vyřešit, ale také um, bydliště v Unii, když vyloučíme turisty, tak bychom to měli vyřešit. Budeme potřebovat další definici toho, co to znamená být eh, rezidentem, ale to se už dělá na úrovni členských států nějakou dobu. Problematická je otázka toho, co je poskytování dobrých služeb subjektu v Evropské unii, protože když kontrol je mimo unii, třeba v USA, a služba je nabízena subjektu v unii, takže co znamená to nabízení služeb někomu v unii? Stačí mít webové stránky, které jsou globálně k dispozici, znamená to, webové stránky v jazyce členského státu, no, nebo co jiného to znamená. Dále se to ty, eh, jde o monitoring chování. Mm, to se týká, se týká kontrolora, kdo monitoruje chování někoho v rámci Unie. Já si nejsem jist, co to má znamenat. Druhá otázka Mm, rušení konkurence pro firmy v rámci a mimo rámec um, Unie. Ano, to se stane, protože když budeme mít přísnější úpravu v rámci Unie než mimo rámec Unie, tak to ovlivní konkurenci, ale to existuje už teď. Takže to asi není velký problém. Další otázka, jaká je alternativa jenom globální závod směrem dolů, což není možné. Druhá nebo poslední otázka se týkala efektivity eh, mechanismů platňování práva, zda jsou efektivní. Ehm, pravidla pro národní orgány ochrany dat jsou zlepšením, jsou tam lépe podrobněji specifikováni a jejich kompetence jsou podrobněji specifikovány. Co se týče konsistence, tak ne. Tento mechanismus je mm, mm dlouhý, dlouhý um, složitý. Já už jsem řekl něco o kompetencích komise. Tam je třeba zlepšit článek 29, ta e, skupina pro ochranu dat, Evropská skupina pro ochranu dat a mohla rozhodovat o jednotlivých tématech a pak um, revize strany Evropského soudního dvora. E, samozřejmě to um, postupy uplatňování práva závisí na zdrojích národních orgánů pro ochranu dat a ty, tyto zdroje jsou předmětem boje na úrovni členských států. Na závěr chci upozornit na jednu, ještě jednu věc, a to je role soukromých stran v, při uplatňování práva. Národní orgány ochranu dat nebudou schopni sami zajistit to mm, prosazení práva. Tam musí být role soukromých stran. Jednak vlastní subjekty. To souvisí s právy na ochranu data transparentnost. O tom jsme mluvili. Soukromé strany, no, jejich role to může znamenat zase ty pečeti a značky nebo známky, transparentnost a druhé téma, co eh, řekl pan Reichenbach, soukromé um, strany mohou znamenat i konkurenty. Může to znamenat i využívání konkurence nebo konkurentů kteří dodržují pravidla pro ochranu dat. A možná by bylo možné využít um, pravidla pro ochranu dat v rámci um, práva hospodářské soutěže, protože to by bylo tedy v zájmu konkurentů. Že někdo by byl, kdo dodržuje pravidla, by mohl žalovat někoho, kdo by nedodržuje. Děkuji. Děkuji a než udělím slovo Žanu Goněmu, tak bych eh, vám chtěl připomenout, že stále ještě je zde příležitost požádat o řečnický čas, to znamená přihlásit se do diskusy, možná, že nám zbyde trochu času na konci. Máte slovo. Chtěl bych především poděkovat eh, poslancům za tuto příležitost, která je pro mě jedinečná, že se mohu účastnit takovéhoto druhu debaty. A je to pro mě veliká čest, protože je opravdu skutečně zásadní, abychom slyšeli názory eh, lidí z různých zemí, ze Španělska, z Polska, z celé Evropy. Chtěl bych se vrátit ke dvěma věcem. Eh, paní Tripl například o tom hovořila. A myslím, že to je zásadní věc, kterou uvedla španělská paní poslankyně, bohužel se nepamatuji jméno. Eh, hovořila jste o eh, realitě eh, Úřadu pro ochranu osobních údajů, který tedy má ehm, posoudit daný případ a má své ehm, lokální paradigma a srovnávala se to se situací, která by vznikla v platnosti tohoto nového textu. A tady je potom důležitý termín, který já bych chtěl zmínit, a to je ta hlavní provozovna. A to je právě ta věc, která si myslím, že je zde ve hře. Vy mm, jste poslanci, určitě byste na to mohli najít nějakou odpověď, jakým způsobem toto správně artikulovat tak, aby ten text nového nařízení, který bude mít tuto veškerou pravomoc, aby nebyl ve sporu s vnitrostátními zákony o ochraně osobních údajů jakým způsobem tedy to nadefinovat, jakým a určitě máte pravdu v tom, že občané ze Španělska, Řecka eh, a tak dále, z Německa, jak mohou vymáhat své právo. A na druhé straně, jak dosáhnou toho, že podniky budou eh, mít z tohoto nařízení prospěch, protože jim to zjednoduší život. Eh, nebude to opravdu snadné. A je zapotřebí dosáhnout to, aby občané z kteréhokoliv státu měli eh, tuto možnost, že se, že se obrátí na ten svůj orgán, ať už je tedy kdekoliv, na ten svůj orgán a budou mít bezprostřední odpověď. Já vaši otázku považuji za velice důležitou. Eh, v tuto dobu, v této etapě, je to tedy na parlamentu a na komisi, na regulatorech, aby nějakým způsobem toto ehm, vyřešili v textu. A určitě se o tom vede a povede debata. Další bod. Ten se týká obecně zmíněného aspektu transparentnosti, paní Triplo o tom hovořila. A chtěl bych tedy vyjasnit, o čem vlastně chci hovořit. Je zjevné, že je tedy je správné respektovat zákon. Ano, tak to má být. Ale je také dobře, aby ti akteři, kteří rozvinou svou vlastní hm, jakousi praxi, a teď se zmíním o tom, co zde zmínil eh, ten pán z Německa ohledně sankcí. Já jsem velice rád, a to opakuji, že to musí tedy být eh, sankce tedy eh, silné, 0,5 až 2 eh, celosvětového obratu pro Microsoft to je velice důležitá věc. A když velcí aktéři nerespektují zákon, tak eh, to není dobře zapotřebí, aby, eh, aby zde byly jakési polehčující a přitěžující okolnosti u sankcí. A něco takového jsem na mysli při tom, při tom termínu eh, nedbalost. Myslím, že v článci 38-39 návrhu nařízení se hovoří o etickém kodexu a certifikaci. A právě jsme se zmiňovali o e, ochraně osobních údajů. Já teď předvedu takovou karikaturu. E, články 38 a 39, e, to je certifikace a etický, kód, etický kodex, um, nebudou používat příliš mnoho podniky, nebudou se na to opravdu chystat. Je třeba jim dát tomu motivaci aby měli skutečně vůli ty podniky eh, něco takového provést, protože zatím tu vůli nemají. Eh, proč? Protože to zaprvé není závazné, není, není eh, nic, co by prosazovalo tedy takovýto princip. Navíc ten proces je, je sáhodlouhý, obtížný a ta certifikace nebo ten etický kodex by měly být známy buď alespoň na evropské úrovni nebo na celosvětové úrovni. To by pomohlo a to tady také není. A já vím, že se věci změní, ale Microsoft e, má jeden produkt. Ve Švelsvisku Holstínsku, který je jeden produkt, který bude mít certifikační etiketu na Windows Genuine Advantage. 150 tisíc, a to stojí 150 tisíc eh, euro, ale to je jen v jedné spolkové zemi, to neplatí celoevropsky. Takže je třeba si uvědomovat, že musíme dávat podnikům incentivy, nějaké podněty k tomu, aby usilovali o transparentnost, certifikaci a podobně. Ano, je dobré a správné, aby se respektoval zákon. Ale kromě toho by bylo dobré mít také motivaci k tomu, aby se rozvíjely takové produkty, které budou součástí transparentního e, přístupu k, k osobním údajům. Například Hovoří se o cloud computing. Microsoft u všech cloudových produktů má tzv. Eh, trust center. Já nevím, to je takové centrum důvěrnosti nebo důvěryhodnosti, nevím, jak to přesně přeložit, eh, říká řečník. Ten, toto centrum ukazuje, kdo má tedy přístup k daným údajům. A je zapotřebí, aby podniky za podobný postoj byly eh, valorizovány, aby za to byly ohodnoceny, protože jinak se jim nevyplatí do toho věnovat energii a celou tu námahu. Děkuji. Jako další paní Nuria Rodriguez. Myslím, že padlo několik otázek, eh, na které můžete přímo odpovědět vy. Děkuji vám. Zaprvé bych chtěla trochu okomentovat otázku toho jednoho kontaktního místa v obavě, že spotřebitelé, datové subjekty by eh, mohli mít potíže v přístupu k nápravě anebo no, úřadu orgánu ochrany osobních dat. Já mám za to, že ono jedno kontaktní místo je dobrá věc na první pohled, ale je na dní, že to musí být křišťálově čisté a jasné. V návrhu komise eh, dnes ráno řekla, že je zneklidněná skutečností, že i když to jedno kontaktní místo by v některých případech eh, bylo jiné než ten orgán v zemi, v němž datový subjekt bydlí, eh, tak eh, fakt, že ten spotřebitel se obrátí eh, na orgán v zemi svého bydliště. To musí být sformulováno tak, aby to zajistilo, že to je jednoznačné právo. A orgány ochrany osobních eh, dat by eh, měly vstoupit do režimu posílené spolupráce navzájem. Ten, eh, v tom návrhu je to jasné, ale já si myslím, že ta síť, která již existuje, ta by se měla mm, respektive z ní bychom se my měli poučit z té již existující sítě orgánů mm, chránících osobní údaje ale právo spotřebitele a to tého mm, subjektu obrátit se na orgán e, země svého bydliště, to je zásadní. Druhá poznámka. Ochrana osobních dat dětí. Máme tady v návrhu o tom ustanovení. Myslím, že na to někdo již eh, z publika poukázal, že by to mohlo být velmi problematické. Ano, skutečně. Například eh, musíme zajistit, eh, že dojde k zákazu profilování u dětí a že osobní údaje dětí budou vlastně v režimu zákazu ustanovení v návrhu, pokud dojde k provádění, to bude problematické, protože věkový limit se různí země od zemi a také provádění tohoto nebo transponování tohoto ustanovení by mělo znamenat zpracovávat více dat. Dobře, potřebujeme eh, rodičovský souhlas, když jde o zpracování údajů dětí, ale prosím zajistěte technicky, že to nepovede k ještě eh, většímu objemu zpracování dat. Za třetí, pokud jde o otázku práva na zapomenutí a ty limity kompatibility a potřebu v některých případech vytvořit rovnováhu mezi svobodou projevu a ochranou té otázce jsem zcela neporozuměla. Možná, že byste ji eh, mohli rozvést. Nevím, jestli se týkalo konkrétního případu. Je jasné, že ochrana osobních údajů má svá omezení. V mnoha případech eh, soud eh, řekl, že je zapotřebí nalézt rovnováhu mezi svobodou projevu a právem na informace, které jsou například veřejného rázu a práva na zapomenutí. Pokud máte konkrétní pochybnosti nebo starosti v této věci, myslím, že to byla paní Kelly, nebo pan Kelly, tak prosím, abyste to rozvedl. No. Chcete se k tomu, pane Kelly, vyjádřit? Ne. Děkuji vám. Takže v neposlední řadě pan eh, Simon Davis, prosíme nyní ještě o vaše odpovědi. Děkuji. Já jsem si udělal dvě poznámky a chci se vztáhnout k poslední otázce mířené na mě, a sice otázka nekonečného rozsahu eh, sběru dat kde, kterému jsou občané podrobeni. To mi připomíná jeden plakát, který mám v kanceláři. A tam se hovoří, že průměrný uživatel internetu eh, dobrovolně dobrovolně eh, dává k dispozici 16, eh, eh, do, dobrovolně dává k dispozici všechny vaše údaje, když vám je 16, pak když vám je 21, tak dáváte údaje k dispozici státu a co vám vlastně zbyde. Je to velmi málo. Já se domnívám, že se můžeme stát rukojmými osudu, protože to může být snadné, pro eh, někoho, kdo je sice ostražitý, ale eh, přesto eh, jsme tady hovořili o identitu jednoho kontaktního místa nebo o identitě zprostředkovatelů. To je velmi cholostivé. Vidíme to například ve Velké Británii. Eh, když dojde ke zveřejnění údajů osobního průkazu. Takže eh, by se mělo zabránit tomu, aby se soukromník, soukromá osoba stala obětí či rukojmí osudu. A měli bychom eh, na úrovni úprav více přemýšlet o inovativních řešeních identity, například MyDex, což se uplatňuje ve Spojeném království. To je vlastně Eh, přesun eh, většiny eh, privilegií nebo výsad do rukou jednotlivce. To jsou důležité vynálezy napříč Evropou i světem, ale do značné míry zatím ignorovány. Vy jste pro velká institucionální řešení, ale tahle úroveň inovace je velmi důležitá. A druhý bod budu um, parafrázovat to, co zde zaznělo. Jak Evropa stráví to, co eh, zde děláme, zejména to, co vy děláte. Eh, nechci tím říci, eh, že se tomu sběru dat nevěnuje dostatečná vážnost nebo těm orgánům, které se věnují ochraně. Ale prostě to, že eh, jsou občané rozčarováni, nemusí nutně souviset s těmi orgány, ale s neschopností národní politiky, s um, um, prozrazováním o těch otázek velkého bratra a tak dále, prosakováním informací. Většina orgánů eh, ochrany osobních dat pracuje velmi dobře a to je i veřejně oceňováno. Otázkou ale je, mnozí z vás půjdou volit, bylo by dobré, aby existoval nějaký eh, zářný příklad ochrany osobních dat. Něco, co má skutečně hodnotu, velkou hodnotu pro občany. Zatímco eh, přetrvávají ty velké otázky, například kdo se bude věnovat těm eh, společnostem zpracovávajících data, která jsou v zámoří anebo eh, s těmi, která porušují evropská eh, ustanovení a tak dále. Každý den se lidé dočtou i já eh, různé příběhy, a, které mají různé důsledky, sice příběhy o tom, že evropské právo je obcházeno zejména těmi velkými subjekty, které hrabou doslova osobní údaje a parazitují na nich. Tady je zapotřebí podrobností, nikoli obecných proklamací a ujišťování eh, tady je potřeba konkrétní řešení. Jestliže chcete, aby občané vás podpořili, tak musíte eh, odpovědět na tyto důležité otázky. To eh, ostatně není úprava o vydávání zločinců do druhé země, o extradici, ale je to něco zcela jiného. Kdyby to bylo nařízení o extradici, tak bychom museli hovořit o vzájemnosti, o dvojí kriminalitě, o e, testech e, osobní identity a tak dále. Toto nikoli. Toto je něco, co se dotýká e, života každého jednotlivého Evropana a je mi líto, ale jedna věc tady chybí. Chybí tady podpora Eh, ze strany občanů, souhlas občanů. Jde o to, jak vysvětlit tyto mechanismy eh, průměrným, každý, eh, obyčejným lidem, kteří jsou tím ustanovením dotčeni. Děkuji vám a nyní nám zbývá ještě několik málo minut, které věnujeme paní Benedikt Latford. Děkuji, pane předsedo. Velice stručně. Eh, souhlasím s tím, co řekl Sam Davis, že bychom mě, to měl být otázka pro kampaně do voleb 2014. Dále eh, jako autorka zprávy o profilování z, z doby před třemi a půl lety. Byla to zpráva z vlastní iniciativy, nebyla to legislativní text a proto mě velice těší, že Gerhard Hörning, Mm, především se mm, tomuto věnuje. Komise má určitý mentální blok, se domnívá, že můžete mít námitky proti pofilování, když to má nějaké právní důsledky, ale vy můžete být proti tomu jako takovému a to musíme řešit. Eh, v tom procesu regulace. Neříkám, že všechno profilování by mělo být zakázané, ale to profilování samotné je třeba regulovat, protože je spousta situací, kdy které uh, potenciálně eh, škodí, i když jsou um, to nemá přímé právní důsledky, ale komise již zdůrazňovala leta, profilování e, znamená pouze, když se na jejím základě dělají e, právní kroky. V mm, Británie sama, tam mm, britská vláda dělá profilování, ale aspoň, se to, aspoň to přiznává na rozdíl od Evropské komise. Děkuji za tento poslední komentář. Teď chci dát možnost všem panelistům k poslední poznámce, ale velice stručně, prosím. Ehm, John. Jenom minutku. Ano, já jsem málem naskočil do angličtiny, ale budu hovořit francouzsky. Děkuji vám všem za to, že jste nám umožnili zde promluvit. Veliký dojem na mě učinil kvalita příspěvku z jednotlivých členských států. Víte, je tu, já využiju latinské slovo momentum. Tato chvíle, tento moment je skutečně fantastický Eh, protože vy, eh, parlamenty, máte zásadní úlohu v tom, jak budete vytvářet eh, legislativu a vaše úloha je tím důležitější, že, že je to jakýsi privacy paradox. A jak řekl Simon, kterého nepřiznám, že běžný evropský občan ví, co to je Eh, ochrana osobních údajů. Vidí, kolik těch údajů se každodenně dostává na internet a tak dále. A je třeba vzdělávat eh, evropského občana, aby chápal, eh, že údaje něco znamenají, osobní údaje mají svoji hodnotu. V tuto chvíli si nemusí ještě všichni uvědomovat, co všechno je ve hře. Děkuji. Poslední poznámka ještě od ostatních panelistů. Paní Rodriguez, děkuji za Eh, uspořádání tohoto zasedání. Děkuji posluchačům, souhlasím eh, eh, s kolegou je to opravdu velice důležitý okamžik, návrh na toto nařízení o ochraně osobních údajů je skutečně klíčovým návrhem, abychom zajistili, že technologický rozvoj bude také zohledněn legislativou v tom smyslu, že to, co se děje na internetu, bude nějakým způsobem u, upraveno. Nevíme, jak, nebo tedy víme, jak pomalu jde legislativa, jak postupuje. Eh, měli bychom postupovat rychle, ale obezřetně. Z pohledu spotřebitele tento návrh je velice mm, dobrý legislativní akt významným způsobem zlepší postavení spotřebitelů a datových subjektů oproti současnému stavu, protože zavádí nová práva na transparentnost, na přístup, na eh, k, k datům, na vymáhání práva v případě, že byla jejich eh, práva nebo ochrana údajů poškozena. Eh, také bylo zmíněno, dnes, že celkově ten návrh je velmi pozitivní, ale některé eh, aspekty je třeba lépe vyjasnit, eh, dočistit, aby zde byla právní jistota jak pro podniky, tak pro spotřebitele. A na závěr musím říci, že podporujeme do určité míry i ty poznámky dalších řečníků ohledně té obrovské, obrovského množství Ehm, ať už aktu eh, v přenesené pravomoci či prováděcích aktů, eh, které má ve své kompetenci Evropská komise. Komise ano, má svou výkonnou pravomoc, ale mnohé z těchto aktů, které tedy mají eh, být uplatňovány, jdou příliš daleko a je třeba rozhodnout, co by tedy měly být povoleno, co nikoli. A pokud o tom uvažujeme, tak si musíme uvědomit, že ochrana údajů je, je, je základní právo. Další kolega. Very briefly, uh, uh, critical comment. Velice stručně, vedle těch kritických poznámek musím říci, že velice vnímám, ty, vítám tu inici, iniciativu, je to třeba vidět jako příležitost a jednu věc chci říci. Prosím, ze vší práce, která byla odvedena a všechny příležitosti, které jsou, pokud ta myšlenka jistoty, konzistentnosti, transparentnosti, odpovědnosti by se mohla stát takovou mantrou eh, pro všechny ty mechanismy, tak bychom měli mnohem větší důvěru a jistotu. Angažovanost internovaných subjektů bude tedy pokračovat. Pokud chcete mě kontaktovat, tak to je možné. vzhledem k tomu, že se zabývám i informatikou správního no, rozměrem informatiky, tak chci říci na závěr e, několik slov. Soukromí by design nebo nemusí být jedinou možností, jak chránit soukromí v internetové éře. My potřebujeme závazky pro eh, vývojáře a kontrolory. Především Eh, vývojáře, kteří nejsou v tom rámci, jakmile ta technologie existuje, už může být pozdě. My potřebujeme tedy um, soukromí zakotvené už ve fázi výzkumu a vývoje. To je věc, která je pro mě důležitá osobně. Děkuji, děkuji vám všem, děkuji Marietě Karamanli, která musela již na vlak odejít. Doufám, že vám to e, přineslo nějaké nové informace. Zít, dnes a zítra se dozvíte ještě více. Ve tři hodiny začneme znovu, se sejdeme s úvodem, který prezentuje místo předsedkyně komise paní Vivian Redding. A pro ty, kteří Eh, si prostudovat to, co děláme. Existují eh, tady tři pracovní dokumenty, eh, dva k té pravé stránce panelu, další nařízení a směrnici. Po ukončení této části bude k dispozici oběd pro poslance národních parlamentů a pro poslance Evropského parlamentu i pro řečníky. Bude to v, um, v prostoru. Maňku, děkuji. Končím eh, setkání. Did you read it? In, yeah, yeah. Okay. Yeah, yeah. yeah. yeah. yeah. yeah. yeah. yeah. yeah. yeah